Máme zde dostatek kolegů, takže to odložíme na konec prvního panelu. A hned zahájíme první slyšení, které nese název Organizovaná trestná činnost EU, oblasti činnosti a nástroje, prevence, vyšetřování a represe. E, první panel bude věnován Interpolu a UNODC, kteří nás budou informovat e, o kriminalitě, organizovaném zločinu na globální úrovni. Jako první dáme slovo paní Me, která zastupuje eh, úřad OSN proti eh, drogám a bude hovořit eh, o stavu organizovaného zločinu a drog a zvlášť se zmíní o zprávě, o světové zprávě o drogách kterou nám bude prezentovat ve stručné podobě a poskytne také detailní analýzu vývoje spotřeby a nelegálního obchodování s drogami. Po paní mé vystoupí zástupce Interpolu, pan Rozbach, který nám představí globální hodnocení své organizace, pokud jde o hrozbu organizovaného zločinu. Navrhnu, abychom to organizovali následovně. Hned dáme slovo paní Mé, která přednese 15-minutovou prezentaci předeslu, je mi to líto, ale musím to udělat, protože posledně se nám to trochu protáhlo, takže já v 15. minutě vystoupení budu muset eh, řečníka useknout. Je mě to líto, takže vás opravdu prosím, abyste dodrželi ten časový limit 15 minut. Potom hned dám slovo panu Rozbachovi z Interpolu i jemu na 15 minut a potom dostanou slovo kolegové, kolegové poslanci, kteří budou pokládat otázky. Nejdřív dostane slovo zpravodaj a koordinátoři jednotlivých frakcí. Když budete klást otázky, vždycky eh, se představte a prosím, držte se vždy časového limitu dvou minut, a potom si hned vyslechnete odpovědi řečníků a pokud ještě budeme mít k dispozici nějaký čas, tak si uděláme druhé kolo otázek. Naši hosté budou moci znovu odpovědět a já, abych nestrácela čas, dávám hned slovo paní Me. Perfecto. Grazie, buongiorno. Děkuji, dobrý den. Paní předsedkyně, prosím, řekněte mi, když budou chybět dvě, tři minuty do konce. Dobrý den, jmenuji se Angela Me a jsem z úřadu OSN o pro drogy a organizovaný zločin. Snažím se vám představit eh, několik eh, důležitých bodů ohledně světové zprávy o drogách, eh, kterou vydáváme každý rok a je to takový obraz toho, co se děje ve světě, pokud jde o drogy. Já představím některé prvky, které ovlivňují především Evropu. Zmíním se o některých nových cestách, eh, které mají dopad především na Evropu. Na úvod eh, jen řeknu, že na globální úrovni nepozorujeme žádné velké změny, pokud jde o spotřebu drog. Eh, tedy ten rozdíl mezi hnědými a modrými sloupečky nám reprezentuje uživatele drog ve světě a také výskyt eh, vidíme, že tam není žádný velký rozdíl, pokud jde o kokain, eh, o produkci kokainu, tam nejsou žádné velké změny, pokud jde o opium, tak opium a světová produkce opia se eh, vrátila na svou úroveň asi 7 tisíc metrických tun. Po tom poklesu v roce 2010, který jsme zaznamenali po chorobě rostlin opia v Afganistánu. To ovlivnilo tedy produkci opia v Afganistánu i globálně. Ale pod tímto povrchem pozorujeme určité změny. Nejdříve se podíváme na obchodování s heroinem. Jak víte, tady je tradiční cesta, která začíná v Afganistanu. Jak vidíte zde nalevo, opouští tedy Afganistán a přes Irán, Turecko a Balkán směřuje do západní Evropy. Pak zde máme také severní cestu přes střední Asii do Ruské federace a to jsou ty dva velké trhy spotřebitelů. Existují i jiné cesty, protože afgánské opium směřuje také na jeho východ. Ale pokud se chceme zaměřit eh, především na západní Evropu, tak eh, toto jsou ty tradiční cesty. Když se podíváme na mapu, tak eh, vidíme, že dodávky heroinu z Afganistánu směřují do Pakistánu a potom přes moře do Kataru nebo do Omanu a potom přes záliv do východní Afriky. V posledních letech se zadržení opia v Africe zvýšilo asi o 200 Nicméně je to cesta, která se rozvíjí. A heroin, který do Evropy a na další trhy, byl přivážen po silnici, je teď přepravován loďmi, aby se využily ty rozvějící se obchodní cesty. Takže ten nezákonný trh s heroinem využívá toho rostoucího počtu kontejnerů, které se přepravují. Jsou zde i tedy Spojené arabské emiráty, kde je rostoucí počet eh, obchodních přístavů, také v Kataru. Takže v této části zálivu pozorujeme, že vzniká hub pro nezákonně obchodované drogy. Například heroin z Pakistánu směřuje do Spojených arabských emirátů a potom do Číny, ale také přímo do Evropy. Také tedy je přepravován letecky, ale i námořními cestami. Španělsko například v roce 2011 oznámilo nárůst o 50 tedy pokud je o množství zabaveného heroinu v přístavech. Téměř 50% veškerého zabaveného heroinu v roce 2011 to bylo zabaveno v přístavech, zatímco o rok dříve to bylo jen zanedbatelné procento. Heroin čím dál ve větší množství přichází do Evropy také po moři. V roce 2010 Afganistán tedy byl postižen chorobou a opia, tedy té rostliny a mělo to za následek pokles, prudký pokles produkce heroinu. Jak se to projevilo na trzích v Evropě? Na této mapě to modré, to je zabavené množství ve světě a ta modrá barva nám eh, ukazuje, kde došlo k poklesu, tedy toho zabaveného množství, ta hnědá kde tedy došlo k nárůstu, zatímco ta žlutá v Číně to je stejná úroveň. V roce, kdy tedy eh, byla ta choroba v Afganistánu, tak eh, ta cesta, kterou jsem vám ukazovala předtím eh, z Afganistánu do západní Evropy, tak tam všude byl pokles. A je to také indikátor toho, že dodávky touto cestou poklesly. Máme také důkazy o nedostatku heroinu v některých eh, západoevropských zemích, ne všude, především tedy ve Spojeném království. Heroin směřující do Spojeného království přichází rovnou tedy po moři z Pákistánu, to znamená, že jsou eh, nejpřímněji ovlivněni nedostatkem opia v Afganistanu. A to se také projevilo na trhu spotřebitele, nebo ty uživatele měli nedostatek heroinu, to nespůsobila pouze ta nemoc, mu ta choroba v Afganistanu, ale také to, že byly rozbity některé sítě ve spolupráci s tureckými a britskými orgány. Tam také kvůli tomu došlo k poklesu dodávek heroinu na tento trh. Bylo to také nejen tedy ve Spojeném království, ale také ve Švýcarsku a například eh, v Rusku. Reakce na tento nedostatek heroinu se objevila opravdu sm- smrtící substance, dezomorfin, která nahrazuje heroin. Také je to látka, která se podává injekcemi nicméně ovlivňuje zdraví a je tam mnohem vyšší riziko přenosu HIV než v případě heroinu. Na globální úrovni, pokud jde o trh s opiáty, tak tam máme zjevnou nerovnováhu, protože v Evropě a především tedy v západní Evropě, ale také v severní Americe vidíme, že Používání heroinu, užívání heroinu na stabilní úrovni možná také trochu klesá, například po USA heroin klesá a roste tedy používání opia a počty úmrtí kvůli opiu jsou vyšší v USA než u jakýchkoliv dalších eh, ilegálních eh, drog. Tam eh, ty sloupečky nám ukazují globální produkci opia a ty e, křivky, které tam vidíte, to jsou ceny v těchto zemích a vidíte, že cena pořád roste ve všech zdrojových zemích, ať už je to Afganistán, Myanmar, Kolumbi- Kolumbie. V ekonomii, když roste cena, tak to znamená, že roste poptávka. Takže jak můžeme vysvětlit tuto zjevnou nerovnováhu? Buď eh, podceňujeme na globální úrovni ten trh, eh, spotřebitelský trh. Eh, možná nám ty trhy rostou a my ten růst nepozorujeme. To může být především v Asii a v Africe, protože z těchto zemí my máme velmi malý počet údajů, takže možná právě tam eh, roste užívání opia a my o tom nevíme, protože nemáme k dispozici dostatek eh, údajů. A nebo to může skutečně ukazovat, eh, že se více snažíme rovnou u zdroje vystopovat produkci opie, opia a potlačit ji. A nebo by to také mohlo znamenat, že trh eh, se surovým opiem, ne tedy s heroinem, eh, roste. V roce 2010 jsme zaznamenali velký nárůst eh, zabavení morfinu v Ázii. Víte, že tedy morfin to je substance, která je vyrobena ještě dříve, než je vyroben heroin, takže možná to může být důvodem, proč roste poptávka po opiu. Pokud jde o ceny, my se díváme na ceny proto, že ceny nám mohou pomoci udělat si představu o tom, jak se mění nabídka a poptávka. Znovu zde tedy vidíte ty sloupečky, to je globální produkce opia. A zaměřte se prosím na tu modrou křivku bez spod, to je cena opia v Afganistánu. Ta hnědá křivka z trouhelníčky, kterou vidíte, jak klesá, nebo je víceméně stabilní. To je eh, retailová cena heroinu v západní Evropě. A tam vidíte, že cena opia v Afganistánu nemá vůbec žádný vliv na ceny heroinu v Evropě. A to znovu svědčí o tom, že cena v Evropě a trh v Evropě se více řídí poptávkou než eh, tedy nabídkou. Klesající cena v Evropě ukazuje, že potřeby trhu uživatelů heroinu jsou v podstatě stabilní. Co můžeme říci o kokainu? Tady máme ty běžné cesty z Indie do Karibiku, do Evropy nebo z Venezuely do Evropy, anebo přes západní Afriku. Nové cesty nebo nová cesta, kterou zde máme, je z Brazílie na Balkán, přes Balkán do západní Evropy, takže zde máme zločinecké sítě z Balkánu a také v Brazílii, které obchodují z Nigerii a přes balkánské cesty přivážejí koukaň do západní Evropy. Máme zde také cestu z Brazílie do západní Afriky a ze západní Afriky zase po moři do Evropy. A také velmi taková tenká linka ze západní Afriky přes západní a střední Evropu, nebo tedy do západní a střední Evropy za využití sítě al qaidy v Severní Americe. Takže tedy využívá sítě této teroristické skupiny. Máme zde také rostoucí trh, který transituje přes Argentínu. Máme nějaké informace o transnacionálních organizovaných skupinách, eh, které se přemysťují do Argentiny a tam potom zase přes Brazílii se dostává toto zboží do Evropy po moři a potom také leteckou cestou přímo z Brazílie do Evropy a z Evropy zase zpátky eh, směřuje extáze. Takže je to takováto výměna. Nicméně globálně pozorujeme nárůst eh, kokainu směřujícího do Evropy po moři. Máme také údaje o tom, že bylo zabaveno velké množství kontejnerů, které směřovaly z Ameriky do Evropy. Tam se také využívá těch velkých kontejnerů. A potom eh, konopí. Potom také Evropa tradičně byla zásobována z Maroka, především přes Španělsko, ale vidíme zde, že důležitost Maroka pro evropský trh klesá, roste ale produkce trávy a to je domácí produkce a jsou zde také mezinárodní organizované skupiny na Balkáně, které pěstují konopí a když dojde k zabavení tohoto zboží, tak eh, skupiny obchodují nejen tedy s konopím, ale také s heroinem a s kokainem. Takže to je skutečně signál toho, některé země třeba v Evropě oznamují tisíciprocentní nárůst, pokud jde o zabavené množství trávy, takže Vidíme, že v Evropě narůstá domácí produkce. Mám i další detaily, které bych vám ráda řekla, ale myslím, že jsem vyčerpala svých 15 minut. Děkuji, děkuji za tuto podrobnou prezentaci tohoto tématu a za to, že jste dodržela časový limit 15 minut. A teď dostane slovo zástupce Interpolu, pan Rozbach, eh, který nám představí globální hodnocení své organizace, pokud jde o hrozbu organizovaného zločinu. Máte slovo, prosím. Děkuji. Gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Bernd Hozbach a jsem ředitelem Eh, pro specializované zločiny a analýzy Interpolu v Lyonu ve Francii. Jsem dnes tady eh, proto, že přesně to odpovídá eh, tématu našeho, vašeho výboru, protože mé, můj útvar se zabývá organizovaným zločinem, korupcí a praním špinavých peněz. Pokrývá to velmi mnoho zločineckých aktivit, jako je obchodování s drogami, falšování výsledků sportovních zápasů, jsou otázky veřejné bezpečnosti, včetně environmentální eh, a terorismu, obchodování s lidmi a další. Eh, pokud eh, někteří z vás neznají naši organizaci, mohu vám říci, že ehm, máme 190 členských ehm, zemí, máme generální sekretariát v Lyonu ve Francii a další regionální eh, kanceláře v Bruselu, New Yorku, Buenos Aires, Bangkoku, San Salvadoru, Abidjanu, Yaoundé, Harare a Nairobi. Také máme novou strukturu v Singapuru, která bude skrývat tedy tedy eh, globální eh, soubor Interpolu a e, měla by být zahájena její činnost v roce 2014. Ronald Kánoble je současný e, generální tajemník, je ze Spojených států a prezidentem Interpolu je pan Bohunku ze Singapuru. Každá členská země je zastoupená na e, národní úrovni, kde je NCB, National Central Bureau, zkrát tedy a máme velice dobrý komunikační systém i 24 lomeno 7, který umožňuje komunikaci zabezpečeným způsobem také umožňuje komunikaci mezi jednotlivými NCB komunikaci s generálním sekretariátem a dalšími kancelářemi. Já bych chtěl zdůraznit, že e, tady e, je možné předávat obrazy, e, otisky prstů, DNA a další. E, naše NCB prostřednictvím sí, policejní zabezpečené sítě I24 lomeno 7 e, se mohou dotazovat v nejrůznějších e, databázích trestné činnosti v Lyonu, permanentně mohou mít informace o osobách, po kterých se pátrá, osobní dokumenty, střelné zbraně, vozidla a tak dále. Generální sekretariát pracuje také s centrem Command and Coordination Center v Lyonu, v Buenos Aires a v Singapuru a je možné odpovědět na jakýkoliv dotaz ve všech čtyřech oficiálních jazycích anglicky, francouzsky, arabsky, španělsky. 24 hodin denně. Důležité je, abyste si z mé dnešní eh, prezentace mm, zapamatovali to, že Interpol není samostatný vyšetřující eh, orgán s možností zatýkat pachatele. To je mm, populární, ale nepřesný mýtus. Je to spíše policejní síť v globálních rozměrech, která pracuje na mezinárodní úrovni a e, která poskytuje členským e, zemím nejrůznější e, údaje a další služby. Takže jsme rozvinuli celou řadu nástrojů, celou řadu služeb pro naše členy. Při 190 členských zemích je tedy jasné, že organizace se nemůže zabývat organizovaným zločinem ve všech formách a podobách, veškeré hloubce a rozsahu, protože tyto aktivity trestné činnosti se e, velmi liší v jednotlivých zemích a je tudíž každodenní výzvou e, zjistit, zda určitá trestná činnost e, v dané zemi je skutečně organizovaným zločinem, nebo je to jen jednotlivou e, položkou trestné činnosti. Můžeme říci, že prostřednictvím denních kontaktů s našimi členskými zeměmi je jasné, že některé e, oblasti trestné činnosti jasně ukazují e, charakteristiky organizovaného zločinu a ty si zaslouží zvláštní zaměření my tedy vybíráme, dáváme prioritu určitým mm, oblastem trestné organizované činnosti a tomu věnujeme pracovníky, zdroje, vyvíjíme projekty a tak dále. Plně si uvědomujeme, že největší světová policejní organizace, jako je ta naše, nemůže doufat či očekávat, že vyřeší veškeré hrozby a veškeré výzvy, Eh, spojené s organizovaným zločinem. My jsme rozvinuli velice širokou škálu eh, dohod o spolupráci s klíčovými organizacemi, jako je UNDOC, který právě hovořil, eh, Světová celní organizace, Světová banka, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní soudní trestní tribunál a další, a také s regionálními, subregionálními organizacemi, jako je Europol, SEPKA, CARIC, což je organizace pro střední Asii, dále eh, subsaharské organizace eh, vedoucích nebo šéfů policie a to uvádíme některé. V mnoha případech eh, naše vazby jdou za rámec pouhého výměny nějakých záměrů. Bohužel ale nemám dostatek času, abych vyjmenoval všechny oblasti eh, trestné eh, činnosti, které pokrývá Interpol, tak já navrhuji, že pouze se budu věnovat těm nejdůležitějším E, ti z vás, kteří mají zájem dozvědět se více o rozsahu našich e, činností, prosím podívejte se na naše veřejně přístupné e, internetové stránky, které jsou každodenně aktualizovány. V oblasti nezákonného obchodování s drogami, tak tady čelíme s velmi mocnými organizacemi, které produkují či obchodují s drogami v zemích, jako je Mexiko, kde je obrovské násilí Eh, snaha korumpovat eh, úředníky a porušování mm, demokratických pravidel. Nejenom v Mexiku, ale tato organizace zasahují i do dalších regionů, zejména jihovýchodní Asie, kde mexické eh, skupiny organizovaného zločinu se snaží nastolit své vazby zejména v oblasti heroinu, se pak orientují na Afganistán. Naši partneři v regionálních organizacích, o kterých jsem hovořil dříve, se podílejí na těchto našich činnostech. A máme také zvláštní partnerství s zeměmi, jako je Rusko, Francie, e, například je tady známý Paris Pact Agreement. Pokud je o Afriku, Interpol velice aktivně bojuje proti velkému rozsahu dovozu kokainu z Jižní e, Ameriky do Evropy přes západní Afriku a tady se podílíme na spolupráci s příslušnými organizacemi těchto zmíněných regionů. Dále jsme také zjistili, že došlo eh, k nezákonné produkci metamfetaminu, eh, který se přesunul eh, do dalších oblastí, do západní Afriky a jihovýchodní Asie. Organizovaný zločin v Evropě je aktivní v celé řadě oblastí, kde se také podílíme na jeho potírání. Obchodování s lidmi, krádeže šperků, padělání peněz, obchodování s drogami, s ukradenými uměleckými díly a podobně. Uvedu několik příkladů projektů. Máme tady projekt Růžoví panteři, který pomáhá eh, zjistit, lokalizovat zločince, kteří se zabývají eh, trestnou činností v oblasti velice drahých šperků eh, v Evropě, ale také na Středním východě i v azijských zemích tady eh, monitorujeme jejich běžnou činnost a ukazuje se, že oni opravdu velice rozšiřují svou trestnou činnost eh, a to právě Interpol může zjistit ve velmi eh, počátečních fázích díky tomuto projektu. Dále je tady projekt Millennium, kde je nadnárodní euroazijská činnost organizovaného zločinu. To je velice úspěšné. Máme tady klíčové eh, infrastruktury, které se na tom podílejí. Naše zaangažovanost bojovat proti organizovanému zločinu v této oblasti jde za rámec pouze schromažďování eh, informací. Nedávno Interpol v červnu 2012 v Limoges ve Francii pomohlo francouzské policii a Europelu s operací Bijou, která se zaměřovala na zločinecké organizace z Gruzie a Arménie. 21 lidí bylo zatčeno jakožto důsledek této společné akce. Pak je tady projekt Beza, který právě ukončil dvouleté období boje proti organizovanému zločinu se zaměřením na obchodování s drogami v jeho východní Evropě. Interpol Europol spolupracuje velmi úzce s členy organizace SEPKA na operativní vyšetřovací i spravodajské mm, úrovni. Výsledky mm, z každého roku jsou zpracovávány Interpolem ve formě zvláštního vyhodnocení rizika ve zprávách SETAC. Eh, tyto zprávy dostává nejenom SEPka, ale výhody z těchto eh, nebo výsledky z těchto eh, zpráv se používají i jinde při dalších vyšetřováních přeshraniční trestné činnosti. Nemusím ani říkat, že je to samozřejmě pouze pro policejní využití. Dále otázka obchodování s lidmi. To je opravdu globální jev a tady se vytvářejí obrovské obrovské příjmy pro zločinecké organizace a jejich sítě. Ehm, e, tady jde o zejména oběti z velmi ehm, křehkých, zranitelných ekonomik a slabších zemí. Tady e, také jde především o zaměření se na ženy a děti, ale také e, obchodování s lidmi, dospělými i dětmi za účelem otrocké práce. I v této oblasti eh, se také zaplňuje Frontex. <clears throat> Interpol se aktivně eh, podílí na eh, řešení otázek falšování sportovních výsledků a nezákonných hazardních her při fotbalových zápasech. Tady jsme se zejména zaměřili na Asii, kde se kde jde o skutečně organizovaný zločin. Dále obchodování s padělanými léky, to je také prioritou pro Interpol. Vznikla zvláštní jednotka zaměřená na tuto oblast, která koordinuje mezinárodní eh, činnost, eh, abychom mohli čelit této hrozbě. Uvedu příklad eh, účinnosti naší organizace při eh, vytváření mezinárodních strategií a operací. Uvedu operaci nazvanou Pangea, eh, která v jediném týdnu koordinovala akci 80 členských států a ta vedla eh, k tomu, že bylo uzavřeno 13 500 webových stránek, bylo zabaveno 8 000 balíčků nelegálních léků a skonfiskováno bylo 2 celé čtyři desetiny milionů dávek nelegálních um, léků ve 48 zemích. Interpol si plně uvědomuje, že tady je velice jasná interaktivita mezi, uh, mezi terorismem a přeshraničním zločinem. Například eh, teroristé využívají dopravní sítě, eh, pašování lidí, eh, obchodování s lidmi při využívání svých činností a také přitom plánují své teroristické aktivity. Společná iniciativa, která proběhla nedávno, Eh, spojovala eh, policejní složky a protiteroristické složky a složky pro eh, potírání obchodování s lidmi. Tady Interpol podporuje všech 190 členských států, aby odpovědným způsobem příslušné jednotky zaměřovaly na tyto oblasti. Jak už jsem řekl dříve, je neustálou výzvou Eh, udržet krok a být aktuálně informováni o vývoji organizovaného zločina v celém světě. Interpol se tady snaží eh, čelit všem výzvám, ovšem všem Eh, nebojujeme stejnými zbraněmi. Nicméně eh, nezastavujeme se před překážkami. Eh, Naš, náš útvar strategického plánování každodenně plánuje své aktivity, zaměřuje tyto aktivity, abychom navrhovali řešení, mm, zjišťovali situaci v tomto celém procesu. Také se mm, podílíme i Eh, na součinnosti se soukromým sektorem, abychom vytvořili zdroje pro eh, potírání organizovaného zločinu. Eh, abychom Eh, mohli potírat tento zločin, budeme se i nadále snažit využít eh, různých eh, slabin v systému a také použít všechny naše struktury, které jsou nám k dispozici jen díky společným a koordinovaným akcím všech organizací, jako je ta naše, s dalšími partnery Europol, UNDOC a VCO. Jen tak se nám podaří udržet tu rovnováhu v náš prospěch. Děkuji vám za pozornost. Grazie, signor Rozbach. Děkuji, pane Rozbachu. Dokonce jste skončil o minutu dříve. Teď si tedy uděláme první kolo otázek. Jako první dostane slovo zpravodaj a koordinátoři. Naši hosté budou odpovídat a vždycky řekněte, jak se jmenujete, než položíte svou otázku. A potom, pokud to stihneme, tak si uděláme další kolečko otázek. Prosím, dvě minuty maximálně na otázku. Jako první má slovo pan Jakolíno, zpravodaj. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já určitě dodržím ten časový limit, který jste pro mě určila. Poslechl jsem si s velkým zájmem obě dvě prezentace z obou vyplývá společný jmenovatel. Je zde velmi úzký vztah mezi trestnou činností a terorismem. Několikrát zde zazněla účast eh, teroristické organizace Al-Qaida na těch cestách, eh, které jsou používány k obchodu s drogami. Také zde zaznělo, že je nutno efektivně bojovat proti oběma těmto jevům, které jsou často úzce spojeny. A má otázka se týká následujícího. Vzhledem k tomuto velmi jasnému vztahu, jak spolu spolupracují mezinárodní organizace, které mají za úkol účinně bojovat jak proti organizovanému zločinu, tak proti terorismu. Jaké mají limity v současné době, pokud jde o spolupráci s členskými státy Evropské unie. My jsme uzavřeli určité dohody proti terorismu, například SWIFT. A jaké návrhy existují, pokud jde o to, aby se odstranily překážky pro spolupráci, policejní spolupráci všech eh, protagonistů, aby se tedy zrušili hranice, pokud jde o boj proti těmto kriminálním jevům a aby bylo možné efektivně zasáhnout a rozbít ty kartely, které obchodují s drogami, protože jejich cesty se neustále mění, posouvají se, stejně jako migrační cesty, které prostřednictvím organizovaného zločinu směřují do Evropy. Především tedy do Jižní Evropy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Jakolíno. A teď dvě minuty, pan Borgecio. Děkuji, paní předsedkyně. Aktuální situace nás vede k tomu, že se zamýšlíme nad jedním velmi závažným aspektem organizovaného zločinu a to je využívání nelegálního přistěhovalectví. Je to drama, které se pravidelně opakuje ve Středomoří. Jsou tam velmi vážné události. které souvisí s tím, že imigranti nebo přistěhovalci jsou dováženi do Evropy na velmi nebezpečných plavidlech. A já si myslím, že jeden z klíčových bodů, jak bojovat proti převozu, nelegálnímu převozu přistěhovalců, je důležité postihnout eh, finanční zájmy, jimiž jsou tyto aktivity vedeny. Chtěl bych se zeptat zástupce Interpolu, jaké má Interpol strategie na odhalování organizací a způsobu financování těchto organizací, těchto zločineckých organizací, které využívají jeden z těchto nejhorších způsobů obchodování, které lidstvo v současné době zná. Děkuji, pane Borgecio, a na dvě minuty eh, pan Matěj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat oběma vystupujícím za velice zajímavé prezentace, které byly velice úplné a děkuji také za jejich angažovanost v boji proti této metle, proti organizovanému zločinu a proti drogám. Paní Mé bych se chtěla zeptat na následující věc. Vím, že OSN se eh, má zavázek eh, vůči členským státům v boji proti drogám, kde se zavazuje, že bude asistovat členským státům v této oblasti. Chtěla bych se zeptat, jakou pomoc tedy vaše organizace poskytuje členským státům, jaký je to nejčastější typ pomoci? Je to právní pomoc nebo je to eh, pomoc, která se více zaměřuje ne třeba přímo na ten operativní boj, ale na působení v terénu? To znamená, co od vás členské státy nejčastěji potřebují, s čím se na vás nejčastěji obracejí? Eh, vím také, že je velký rozdíl mezi muži a ženami v spotřebě eh, ilegálních drog. Můžete toto nějak upřesnit? A pak bych ještě chtěla říci, že je jasná souvislost mezi politickou stabilitou a spotřebou drog a obchodem s drogami. Chtěla bych se zeptat, zda e, v souvislosti s arabským jarem jste zaznamenali i třeba nějaké změny e, v průběhu obchodu s drogami v roce 2011. A na pana Rozbacha z Interpolu bych měla následující otázku. Zda můžete říci více o syntetických drogách zda eh, tedy máte nějaké informace o laboratořích, které vyrábějí syntetické drogy. Určitě jste velice kompetentní i v této oblasti a byla bych ráda, kdybyste nám mohl říci něco více o vaší spolupráci s Europolem. Jak to eh, funguje s Europolem a také s Eurojustem, jak eh, ta spolupráce probíhá. Předpokládám, že podobně jako Europol také vy čelíte eh, problémům se spravodajskými informacemi, které by vám měly předávat členské státy, protože se pohybujete v takovém světě eh, obestřeném tajemstvím a asi to někdy musí být trochu složité eh, ta vzájemná komunikace mezi některými členskými státy a vámi. Tak zda nám to můžete nějak osvětlit. Děkuji. Děkuji, paní Matěj. A teď za GUE pan Sondergaard na dvě minuty. <clears throat> Øh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve otázka na paní Me. Zajímalo by mě, jaké jsou e, dopady invaze do Afghánistánu na výrobu drog. E, jedná se tedy o období po roce 2001. Došlo k nějakému nárůstu výroby, výroby protože eh, vlastně tam je větší potřeba eh, po penězích? Nebo eh, to nemělo žádný měřitelný účinek, nebo je ten účinek jenom omezený? Druhá otázka na pana Rozbacha, vlastně dvě věci v návaznosti na to, co říkala paní Matěj o spolupráci s Europolem. Mě by zajímalo, jaké jsou konkrétní problémy spolupráce s Europolem. Jsou nějaké takové problémy? Dají se nějak řešit? Nebo ta spolupráce funguje dobře? ale jsou tam třeba nějaké problémy, kterým je třeba věnovat konkrétní pozornost. Má druhá otázka se týká praní špinavých peněz. E, to má samozřejmě velkou souvislost s trestnou činností a my potřebujeme více informací v tomto ohledu, jak dochází e, k praní e, špinavých peněz, zvláště v době finanční krize jsme zaznamenali, že některé banky byly dávány do vazby s praním peněz. Děkuji a slovo má pan Kirkop na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také ocenit ty prezentace, které jsme si vyslechli, nejen proto, že dodrželi časový limit, ale také proto, že byly velice zajímavé. Mám otázku asi na oba řečníky. Týká se Eh, vlastně politiky eh, vlastně vymáhání boje eh, proti drogám. Zajímalo by mě, jak to vypadá s, s identifikací obchodu s drogami? Jaké jsou takové nejlepší přístupy podle našich odborníků? Máte pocit, že to je nejlepší na základě zpravodajských informací, na základě systému PNR, na základě různých dalších operací nebo výměny informací mezi represivními orgány. Co podle vás je ten eh, nejúspěšnější přístup, nejlepší cesta, jak s tím bojovat? Ta druhá otázka, ehm, to je o tom eh, už tady eh, byla zmínka, to je skutečná cena drog, náklady na drogy a soustažnost mezi tím. Je tady podle paní mé přímá vazba mezi protidrogovými politikami jednotlivých členských států, kde některé jsou přísnější, některé méně přísné v souvislosti s užíváním drog a nabýváním drog. A mezi tedy cenou nebo finančním prospěchem, který z toho kine zločincům. Děkuji. Děkuji a teď za zelené eh, pan Stas na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat vystupujícím za skvělé příspěvky. Mohu se připojit k těm otázkám, které se týkají spolupráce mezi institucemi. Probíhá to dobře, nebo jsou tam nějaká prázdná místa, která by bylo eh, možno napravit a zaplnit. A pak otázka, která mi zvláště leží na srdci eh, v souvislosti s Interpolem. komu vlastně skládáte účty? Kdo určuje eh, vaši pracovní metodiku? Existuje nějaká demokratická kontrola vaší činnosti? Já samozřejmě nepochybuji o vašich dobrých úmyslech, ale eh, když třeba se něco prošetřuje, je třeba zajistit nějakou rovnováhu i s demokratickou kontrolou. A mě by tedy zajímalo, jak to funguje v Interpolu, protože tuto organizaci tolik neznám. Děkuji a teď za ALDE pan Newton Down na dvě minuty. President. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dámy z OSN bych se zeptal na následující. Vy jste hovořila o síti Al-Kaidi v Severní Americe. Možná jste měla na mysli Severní Afriku, můžete toto prosím upřesnit. A e, z vašeho hlediska, co by Evropa měla dělat, to, co zatím nedělá na řešení problému, protože to je součástí mandátu našeho výboru. A pro pána z Interpolu, nehovořil jste o Číně nebo o čínštině, čínském úřadu. Máte nějaké aktivity v Číně? spolupracuje vůbec Čína s Interpolem? Mě zaujalo, že o tom vůbec nebyla zmínka. A druhá otázka, co by měla dělat Evropa z vašeho pohledu a co zatím nedělá, protože určitě na to máte nějaký pohled, stejně jako OSN. A především, kam směřují všechny ty obrovské zisky a kdo jsou ti lidé, kteří z toho mají e, zisky. Co to je za lidi, co s těmi penězmi potom dělají? Děkuji. A nyní pan Schmidt na dvě minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pokud jde o drogy, eh, tak mm, ve Švédsku eh, máme problémy se specifickou drogou CAT, která eh, vlastně se k nám dováží z některých zemí, eh, například ze Spojeného království. Eh, vím, že to řeší vláda Spojeného království, vláda holandská, vláda švédská. Jsou tady vazby na Al-Shabaab, kde vlastně to dovážejí do Amsterdamu a Šipholu a o to co ta droga distribuje po celé Evropě. Můžete tedy se zmínit o této droze, zda jste nějak sledoval ty toky a i toky peněz, eh, které z toho plynou a k čemu se potom využívají, k financování jakých činností. Děkuji a teď bych ráda předala slovo našim hostům. Každý dostane slovo na pět minut, eh, abychom potom mohli udělat druhé kolo otázek s dalšími poslanci, kteří už se přihlásili. Takže paní Me pět minut a pět minut pan uh, Rozbach. Nejdříve tedy paní Me. Děkuji. Pokusím se zareagovat na ty velice zajímavé otázky. Doufám, že se mi podaří je zodpovědět všechny. Nejprve tedy, eh, co můžeme dělat to bylo takové společné téma, co může dělat Evropa, co lze dělat obecně. Vždycky se snažíte řešit jednu trasu a mezi tím se objeví nějaká jiná trasa. Snažíte se na jednom eh, poli vlastně omezit eh, jedny drogy a na straně druhé se objeví zase nějaké nové látky. Takže já se pokusím ty otázky eh, takto nějak spojit. Co můžeme dál dělat? Myslím, že klíčovým aspektem je korupce. že jsem vám ukazovala všechny ty trasy, tak ty trasy jsou možné, protože tam jsou skorumpovaní úředníci, kteří umožňují přes to své území průchod drog. A to je opravdu jední, jeden z klíčových aspektů, které musíme řešit. Chceme-li uh, omezit a zastavit uh, to obchodování s drogami. Další záležitost, kterou je třeba se zabývat, E, to jsou vlastně právní nástroje, které máme k dispozici. Byla tady otázka, co dělá UNODC. My například poskytujeme právní pomoc zemím, připravujeme třeba vzorové právní předpisy a pomáháme jim v tom, aby vlastně byly ty státy vybaveny právními nástroji na boj proti drogám. Samozřejmě ten cíl se neustále vyvíjí. Jak už jsem říkala, když se nám podaří potlačit jednu drogu, objeví se jiná, objeví se nějaká nová látka. To též platí i pro teroristické činnosti. Eh, modus operandi se neustále mění. A ten právní rámec se tedy musí vyvíjet stejně rychle jako ty nezákonné činnosti. Další eh, téma, které je důležité, někdo se tady ptal, co může Evropa dělat a co se děje se všemi těmi penězmi, eh, to je problematika praní špinavých peněz. Já jsem tady měla slide, který jsem neměla čas vám ukázat, ale třeba při vymáhání práva, když hovoříme o zabavování drog, podíváte-li se na výrobu a množství zabavených drog, tak například u heroinu 20 až 30 vyrobeného heroinu se pouze podaří zabavit. Takže eh, ty represivní orgány z trhu dostanou 20 až 30 drogy. U kokainu je to ještě vyšší, zhruba 30, 40 až 50 se ho podaří zabavit. Podíváme-li se na praní špinavých peněz, na peníze, které jsou získávané z nelegálních činností, tedy takzvané špinavé peníze, tak pouze zhruba 0,3 až 0,5 takovýchto špinavých peněz, které jdou z mezinárodního organizovaného zločinu, se podaří vypátrat. A to je skutečně oblast, kde zločinci mají stále velice snadnou cestu. A je třeba proti tomu bojovat u zdroje. To znamená tam, kde se ten zisk vytváří. Je kde pak ten zisk eh, se dále dostává do oběhu, protože organizovaný eh, zločin skutečně dnes se opírá o ty nelegální činnosti a je stále více obtížné rozlišit organizaci, která by se zabývala jenom nelegální činností. Řada těch organizací se pohybuje na hranici mezi tím, co je zákonné a co je protizákonné. Uh, A na tohle je třeba se zaměřit. Musíme se snažit skutečně zastavit ten tok těch špinavých peněz. Byla tady také otázka, co s drogovou politikou. E, pokud se, zda se to má nějaký vliv na ten zisk e, z toho vytvářený. E, ty zločinecké organizace mají úžasný dar v tom, že jsou rychle schopny změnit modus operandi, ale i pole svých činností, to znamená, že pokud eh, dnes eh, se jim nebude dařit eh, v oblasti této drogy, tak zítra se začnou soustředit na jinou drogu, která je ziskovější, anebo si najdou nějakou jinou nezákonnou činnost, třeba hazard. Hovořilo se tu o hazardu, to je také oblast, kam se rozšiřuje trestná činnost. Možná některé ty otázky, nevím, jestli pak bude možnost, pak je třeba zodpovědět eh, bilaterálně. No, v každém případě zde ještě bude druhé kolo otázek, takže možná to budete moci začlenit do své nové odpovědi. A teď má slovo na pět minut pan Rozbach, prosím. Vielen Dank. Zunächst einmal der wichtige Děkuji vám. Organisierte Kriminalität mit Já jsem uh, se chtěl zmínit o té otázce propojení organizovaného zločinu a Interpolu. Interpol eh, má samozřejmě prostě obtíže se získáním těchto informací. Říkala jsem už ve svém vystoupení, že jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. A je to tedy velice složitý úkol, protože řada členských států nejsou vůbec schopni není vůbec schopna nám podávat tyto informace, ani ty nejjednodušší informace typu otisky prstů nebo jiný e, popis osoby, tak abychom to mohli zapracovat do naší databáze a do našich hodnotících systémů. E, je tady také problém různých definicí e, zločineckých organizací. A tohle všechno ještě zhoršuje terorismus. Existuje celá škála různých specializovaných složek a spolupráce mezi nimi je často dosti omezená. A čím větší je ten potenciální příjemce informací, tak tím větší mají výhrady některé organizace nám ty informace předávat tak to je problém, kterému čelíme. Pak tady byla otázka týkající se demokratické kontroly naší instituce. Eh, my vlastně zastupujeme členské státy. Eh, členské státy prostřednictvím eh, vedoucích centrálních úřadů a ti samozřejmě potom nesou přímou odpovědnost jménem členských států. Máme i nadřízenou kontrolní a rozhodovací instanci. To je vlastně e, valná hromada, která se e, pravidelně schází a potom máme výkonný orgán, e, který je volen a který se také tedy schází několikrát ročně a řeší konkrétní otázky. Kromě toho na zpracování informací dozírá nezávislá komise, a která se zabývá všemi věcmi souvisejícími s ochranou osobních údajů, e, což je tedy důležité právě při zpracovávání údajů v konkrétních oblastech. Když už mluvím o spolupráci, chtěl bych se ještě vrátit k otázce Číny. Čína je skutečně důležitým členským státem Interpolu Já jsem eh, hovořil o Agent Organized Crime eh, a eh, vlastně s Čínou spolupracujeme prostřednictvím regionální azijské organizace. Takže máme s nimi navázanou spolupráci a je to určitě přidaná hodnota ve spolupráci, především pokud jde o ovlivňování výsledků zápasu. Eh, myslím, že výsledky té spolupráce už byly velice užitečné a opravdu mezi námi panuje eh, velká důvěra. U významných sportovních eh, akcí zaznamenáváme stále více společných akcí právě pokud jde o boj proti ovlivňování sportovních zápasů. A pokud jde o e, specifickou situaci v Evropě, to je vazba mezi Europolem a Eurojustem, tak chci zdůraznit, že to pro nás e, má velkou důležitost. Máme dohodu o spolupráci, e, která tedy upravuje spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Máme také společně stanovené priority v operativě to platí především pro počítačovou trestnou činnost. Takže ty naše pracovní eh, vazby jsou velice úzké a snažíme se společně maximalizovat dosažené výsledky. Samozřejmě jsou i eh, negativní stránky, problémy, eh, které souvisejí s právní podobou zpracování informací. Je to takový opakovaný problém, když Europol eh, souhlasí, že budeme spolupracovat v nějaké eh, oblasti trestné činnosti, eh, tak někdy narážíme na to, že musíme najít nějakou pracovní metodiku, aby byly splněny všechny právní předpisy. Byla tady otázka na syntetické drogy, k tomu máme speciální pracovní skupinu, která se tím zabývá. Eh, zaznamenáváme eh, pokrok, je tady možnost mezinárodní spolupráce i s UNODC a touto cestou můžeme velice rychle reagovat i na nové priority. Můžeme eh, vlastně si k tomu povolávat experty, pořádat slyšení a podobně. A poslední poznámka, protože vidím, že čas běží, praní špinavých peněz. Tady máme taky eh, velkou právní překážku, to chci zdůraznit. Eh, je tady eh, různý přístup zemí k vůbec ke sdělování informací a pokud chceme, aby ten boj byl úspěšný, je třeba, aby spolupracovaly soudní orgány. Někdy existuje několik možných paralelních cest, Eh, to je třeba případ Benali, eh, Tunisko. Já jsem měl možnost tam být prostředkovatelem a vím proto, jaké problémy tam jsou. Děkuji. Děkuji. A teď znovu dáme slovo poslancům, zahájíme druhé kolo. A slovo má na dvě minuty pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Má otázka je směřována na UNODC. V minulosti, když jsem pracoval pro nizozemskou vládu, tak jsem strávil mnoho týdnů ve Vídni a velmi jsem si vysoce cenil tedy práce UNODC. Když přijde na drogy, tak eh, s tím je vždycky velký problém, který já jako eh, nizozemec vnímám. Umluva OSN nedělá žádný rozdíl mezi tvrdými drogami a drogami jako je konopí. V latinskoamerických zemích eh, Nedávno zazněla celá řada prohlášení v tom smyslu, že to chtějí změnit, že chtějí mít různé politiky, pokud jde o měkké drogy. A když vezmete v úvahu Eh, přístup, který má být nákladově efektivní, tak se to určitě nezaslouží veškerou tu energii a peníze, pokud je o pronásledování měkkých drog. Vedete v tomto smyslu nějakou debatu, provádíte studie z hlediska nákladů, nákladové efektivity? pokud jde o budoucnost. A na druhé straně praní špinavých peněz. Já respektuji vaši odpověď, ale já si myslím, že my v tomto výboru potřebujeme velmi konkrétní návrhy ohledně toho, jaká opatření bychom měli přijmout zde v Evropě, protože to, co vy říkáte, je velmi obecní, obecné. Eh, rozšiřuje se to tedy do legální ekonomiky, to se nám nelíbí, ale co musíme udělat jako konkrétní kroky, abychom eh, Evropu posunuli vpřed jako partnera pro UNODC? Děkuji. Pan Antičevič eh, na dvě minuty. Thank you. Paní Antičevič, děkuji. Já si myslím, že globalizace ukázala, že je příležitostí i výzvou pro tyto tradiční organizované zločinecké skupiny. S rostoucí integrací na mezinárodní úrovni dochází k tomu, že příležitosti pro tyto zločinecké organizace existují především na transnárodní úrovni. Je možné říci, že tyto skupiny jsou teď méně důležité než trhy, na kterých se pohybují. Orgány činné v trestním řízení mají trochu problém s tím, že by se posunuli od toho, že se původně tedy zaměřovali na skupiny a teď by se začaly zaměřovat na trhy. Pojímají organizovaný zločin jako činnost konkrétních lidí, spíše než jako trh, který má svou vlastní dynamiku. Korupce na nejvyšší úrovni je do toho často zapojena a to je zcela jasné. Obecně metoda, která souvisí s výměnou informací a mezinárodním působením, je tímto složitá. Musíme říci, že jsme neudrželi krok s vývojem mezinárodního zločinu a peníze, které organizované skupiny získávají, mohou těmi desítkami národních bankovních systémů roztočit a posunout tak, že je téměř nemožné je vystopovat. Nemyslíte si, že bankovní systémy, některé banky jsou jako pračky pro tyto špinavé peníze? Co s tím tedy uděláme? Protože to je situace, které Evropské společenství a mezinárodní společenství nemůže už dále dovolit. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Borsellino na dvě minuty. Paní Borsellino. Děkuji. Děkuji, nefunguje mi mikrofon. Děkuji za velmi jasné prezentace. Mám otázku pro oba řečníky. Mám pocit, že když se hovoří o organizovaném zločinu a o jeho činnostech, tak oni prostě běží a my běžíme za nimi, stíháme je. Mě by zajímalo, co děláme na úrovni prevence, protože si myslím, že Stejně důležité je věnovat pozornost prevenci, to znamená, jak předcházet tomu, co oni dělají. Velmi dobře známe ty cesty, ale my je pouze zaznamenáváme, sledujeme je, jdeme za nimi. Dobře známe činnosti organizovaného zločinu, ale je to pořád jako kdybychom je jenom nahrávali, sledovali. Já se zmíním o něčem, co se stalo na Sicílii před tolika lety. Eh, týká se to toho, že na určitou dobu jsme velmi efektivně bojovali proti organizovanému zločinu. Tam byla uzavřena jedna laboratoř, kde se z morfia vyráběl horej, heroin. A tam šlo o to, že naše složky hledaly něco, o čem předpokládali, že existuje. Já si myslím, že právě na to bychom se měli zaměřit. A potom další otázka. V různých zemích se používají různé zákony které postihují používání drog. Existuje nějaká analýza, nějaká statistika, která by nám řekla, co lépe existuje? Zda tedy restriktivní opatření anebo liberalizace drog. Děkuji, paní Borsalino. A nyní paní McClarkin. Um, Děkuji. Chtěla jsem se jen zeptat eh, na to, jak tradiční formy organizovaného zločinu se teď diverzifikují, pokud jde o používání internetové zločinnosti, kde může být ta eh, ziskovost až 100%, že se používá internet pro praní špinavých peněz. Jak vás to ovlivnilo? Jak to ovlivnilo váš přístup k řešení toho konkrétního tradičního zločinu? jakým způsobem vám pomohlo při řešení těchto problémů to, že jste se začali zaměřovat na internetový zločin. Děkuji, paní McLarkin. A teď pan Borgecio, znovu dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Už zde zazněla spousta otázek, především na zástupkyni UNODC, pokud jde o roli bank. Já bych jen připomněl a upozornil na velmi specifické deklarace, který bývalý ředitel dr. Antonio Costa přednesl ohledně tohoto tak eh, citlivého tématu. On řekl, máme důkazy o tom, že banky, především v době finanční krize, hrály roli v této záležitosti. Řekl, že hráli aktivní roli. Doktor Kosta říká, že nejde mafie za bankami. Naopak, banky vyhledávají mafii a její spolupráci. Mě by zajímalo, co k tomu můžete říci. A samozřejmě, abyste nám v zájmu zjednodušení naší práce mohla říci, a také prosím paní předsedkyni, aby v tomto smyslu předložila vaší organizaci aktivní žádost, aktivní otázku na toto téma. Můžete nám všechny tyto informace a důkazy předat našemu výboru, protože to je klíčový bod pro naši práci. Děkuji, pane Borgecio, a než dám znovu slovo hostům, i já bych ráda položila oběma několik otázek. Souhlasím s tím, co říkal pan Borgecio. Několikrát kolegové zdůraznili potřebu, abyste nám poskytli operativní rady za své organizace. Vzhledem k tomu, že náš výbor je mladým výborem, tak my opravdu potřebujeme, abychom z vaší strany, protože vy zastupujete organizace, které jsou v první linii, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu, korupci a praní špinavých peněz. Potřebujeme, abyste nám řekli, jaké legislativní nástroje potřebujete na evropské úrovni, aby bylo možno zvýšit eh, tuto aktivitu boje proti těmto fenoménům. Z hlediska mezinárodní spolupráce, pokud jde o vyšetřování, tam toho bylo uděláno už hodně. Nicméně je pravda, jak jste říkala i vy, že každý rok se zabaví pouze malé procento toho, s čím se obchoduje. Malé procento těch látek, s nimiž se nelegálně obchoduje. Co je tedy možné udělat na politické úrovni? Ptal se na to, ptala se na to i paní Borsellino, jaká je role preventivních politik a zejména se chci zeptat na to, zda ne přímo represivní politiky přinesly nějaké konkrétní výsledky. A mám ještě jednu otázku pro, ma, pro pana Rozbacha. Evropský parlament se svým usnesením o organizovaném zločinu, které bylo schváleno 25. října na minulého roku, jsme podpořili projekt Interpolu, který se týkal systému výměny informací na regionální úrovni se západní Afrikou. Také díky naší podpoře tento projekt pokračuje a Evropská komise ji ekonomicky podporuje. Mě by zajímalo, zda nám můžete říci několik aktuálních informací o tomto projektu a co můžeme udělat prakticky. Jak může tento výbor prakticky přispět k tomu, aby se zvýšila spolupráce mezi Europolem a Interpolem. A teď máte každý čtyři minuty, já dávám jako první slovo paní Me a hned potom panu Rozbachovi. Prosím. Děkuji. Děkuji. To jsou zajímavé otázky. Já se teď pokusím v rámci časového limitu na ně odpovědět. Odpovídám kolegovi z Nizozemska. Ano, e, říkáte, že bylo hovořeno jen obecně o tom, co je, se týkalo praní špinavých peněz. E, tady je samozřejmě otázka transparentnosti finančního systému a opravdu e, zaměřit se na zdroje toho, jak funguje finanční systém je třeba analyzovat, kterými cestami se zločinecké organizace dostávají do systému. A druhý bod, který je třeba podle mého názoru eh, řešit, a vy samozřejmě v Evropě můžete dělat obojí, je tady eh, velice široký mezinárodní eh, systém. Všechny vaše země jsou, země jsou součástí tohoto mezinárodního systému. Čili musíme také eh, přemýšlet o tom, jak posílit ten systém. Zatím mám ještě velmi málo znalostí, velmi málo údajů, velmi málo informací o tom, jak to funguje, či jak to případně nefunguje. Takže je možné eh, nám pomoci, vy jako výbor nám můžete pomoci eh, zvládnout ten evropský systém rozvíjení, schromažďování a analyzování dat a také ti aktéři mezinárodního systému by měli pomoci zemím schromažďovat údaje a vyměňovat si je. A teď se vracím k otázce prevence. Otázka zní, zda jsou nějaké statistiky, eh, které eh, nám ukazují, zda to funguje nebo ne. Já se k té otázce vracím a chci říci, že ano, určité statistiky máme a Eh, myslím, že určité kontrolované látky zabíjejí mnohem méně lidí než ty nekontrolované. Například u tabáku, u kouření máme asi 5 milionů, 5 až 7 milionů lidí, kteří každoročně umírají eh, kvůli eh, nekontrolovaným látkám. Máme tady samozřejmě určitý, určité rozpětí Eh, nemáme úplně přesné údaje, ale tady bychom řekli, že u těch kontrolovaných je to zhruba 250 tisíc. A eh, to se díváme na věci čistě ze zdravotnického, lékařského hlediska. To jsou tedy statistiky, které máme z tohoto aspektu. A víme, jak by to vypadalo, kdyby byl systém odlišný? No, to samozřejmě ne, protože se nemůžeme vrátit zpět a říct si, teď uděláme experiment, Ehm, jedné varianty a pak znovu zpět experiment druhé varianty. Tak to postupovat nemůžeme. Ale prevence je velice dobrý bod. Já se chci vrátit ještě k jedné věci, protože nemůžeme samozřejmě ukončit toto vystoupení, až bychom se zmínili o tom, co konkrétně děláme. Pracujeme ve velice široké oblasti e, oblastí obchodování s lidmi, pašování e, migrantů, přistěhovalců. E, máme systém kanceláří v terénu, v celé řadě zemí. A myslím, že můžeme také usnadnit určité interakce Někteří možná trošku se zdráhají pustit se do diskuse s dalšími zeměmi. A teď už opravdu jenom uzavírám vaší otázkou. To je ta otázka těch operativních e, aspektů. To opravdu v pětiminutovém, čtyřminutovém vystoupení není možné e, takovéto věci e, probrat, to je potřebuje daleko podrobnější diskusy, ale myslím, že můžeme uvažovat opravdu o něčem operativnějším, eh, operativnější spoluprací, kontakty, které bychom mohli eh, nastolit s vaším výborem, kde by pak bylo možné předkládat určité návrhy v těch oblastech, o kterých jsme dnes dopoledne diskutovali. Budeme velmi rádi, když budeme takovýmto způsobem pracovně uh, Eh, s vámi v kontaktu a třeba příště si můžeme naplánovat už něco mnohem konkrétnějšího, co by bylo možné výboru navrhnout. Jako Děkuji, paní Mé, to je velmi zajímavý návrh. Budeme o tom diskutovat zítra na schůzi koordinátorů, ale myslím si, že určitě nezazní žádné námitky. A teď má čtyři minuty pan Rozbach, prosím. Ja, ich fange mit der... Ano, děkuji. Já začnu otázkou o spolupráci a o důsledcích pro Evropu. Pokud jde o mě, Já si myslím, že je jasné, že je třeba analyzovat určité slabiny Evropy, to je zásadně důležité a bylo to prezentováno v obou vystoupeních Eh, myslím, že je třeba brát v úvahu ty odlišnosti, které existují u různých kontrolních orgánů, policejních eh, systémů, tak jak existují například v Africe. Eh, tady se hráváme velmi důležitou úlohu, poskytujeme pomoc v těchto oblastech a dále. Otázka regionálních projektů pravidelně bychom mohli postupovat tak, že Evropská unie bude také předmětem zpráv. My jsme se zúčastnili i, kon, eh, i eh, auditů, které se eh, zabývaly novými spojeními Interpolu a těmi nejdůležitějšími otázkami. Pokud je o prevenci, Je tady jedna důležitá oblast a to je především eh, dohloubky prostudovat eh, spolupráci s nevládními organizacemi a dalšími mezinárodními organizacemi, aby bylo možné mm, vytvořit ty nejdůležitější eh, vazby spolupráce. Rozvíjíme například vztahy s kanadskou vládou. Kanadská vláda nám tady velmi pomáhá na americkém kontinentu. Tam je dobré mít určitou kombinaci eh, odborné přípravy a vazeb s příslušnými orgány. Snažíme se tedy ke stejnému stolu eh, přivést řadu různých útvarů. Já vám tady nemohu něco říci o konkrétních výsledcích. Nejdříve jde jen o to dát ty lidi dohromady ke stejnému stolu, zajistit určité informování přímo na místě a pak to snad umožní udělat eh, nebo přijmout určitá opatření. Jde především o to změnit určité chování či postupy a sledovat, jak se mění eh, postupy zločineckých organizací a především cesty, po kterých eh, směřují své produkty. Pak je tady oblast eh, informačních technologií, je tady velmi úzká spolupráce mezi eh, e- Interpolem a Europolem, zejména otázka eh, trestné činnosti v oblasti informačních technologií, kyberkriminalita, máme určitý útvar v Singapuru, který tady také hodně přispěje a vlastně i omezené možnosti je možné využít maximálním způsobem. Dále, další oblast spolupráce, mohu hovořit o projektu FABIS, který se týká západní Afriky. To je velice důležitá činnost pro nás. E, tak jsme již slyšeli hovořit o tom, že právě tento region západní Afriky má velice důležitou úlohu v oblasti organizovaného zločinu. Další řada věcí, které se týkají prevence, eh, musí fungovat trvaleji, permanentním způsobem, abychom zjistili, zda opatření, které přijímáme, přinášejí výsledky. Děkuji, děkuji vám, že jste mezi nás přišli. Děkuji vám především za vaši nabídku spolupráce. Tento výbor si určitě tuto příležitost nenechá uniknout a jsem si jistá, že se určitě sejdeme, abychom eh, mohli ještě prohloubit vaše návrhy. Takže vám děkuji a těším se, že se brzy uvidíme. riprendiamo subito, all'inizio Budeme hned pokračovat. Nejdřív jsme ale chtěli zvolit čtvrtého místo předsedu, protože pan Sondergaard eh, odstoupil z této funkce. Teď tedy máme potřebné kvórum. Kandidatury musí předložit buď politická frakce, nebo alespoň 5 stálých členů výboru Krym, to znamená alespoň tedy tři členové. Takže prosím, chcete někdo předložit kandidaturu? Prosím, pane Sondergarde. Eh, ano, děkuji. A děkuji za to, že jste přijala mou rezignaci. Já chci navrhnout Denise de Jonga. Je to návrh naší frakce. Navrhuji ho jako místopředsedu a doufám, že tento návrh přijmete. Kandidát přijímá tuto kandidaturu? Je zde i nějaký jiný kandidát? Honorable Matěj, vole intervenire? Akceptuji. Paní Matěj, chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Je to samozřejmě založeno na politické dohodě. Nepostavíme se tedy proti. Chtěla jsem ovšem říci, že pan Dionka začíná ten trochu špatně ten mandát, který mu byl přidělen, protože hovořil o legalizaci konopí a to pro EPP rozhodně není přijatelné. Děkuji, paní Matě. A já se musím eh, zeptat kandidáta, který už tedy eh, přijal kandidaturu zde, vyplnil prohlášení o finančních příjmech. Ano. Výborně. Sekretariát říká, že ano, že už eh, tento formulář vyplnil. Nikdo nepožádal o tajné hlasování, takže můžeme zvolit kandidáta aklamací. Já tedy prosím pana místo De Jonga, aby si sedl sem vedle mne. A teď eh, budeme pokračovat eh, s druhým panelem. Název tohoto panelu je eh, Nelegální obchodování a padělky. Na úvod si vyslechneme představení společné celní operace, která byla koordinována Olafem za podpory Europolu a týkalo se to padělaných produktů. Podle mne je toto vystoupení velmi zajímavé, protože prohloubí celou řadu aspektů, jimiž jsme se už ve výboru Krym zabývali. Jedná se o spolupráci různých evropských orgánů. Jsou zde tedy zástupci těchto dvou orgánů. Je zde Thierry N., který zastupuje OLAF a Chris Vastenkist eh, z Europolu. Bude to tedy společná prezentace, po které bude následovat výměna názorů se sekretariátem rady, nebo tedy se stajeníkem rady eh, Jensonem, který eh, je eh, členem stálého výboru pro operativní bezpečnost kozy. Spolupráce mezi členskými státy v oblasti obchodování s padělanými výrobky je velmi důležitá. Budeme hovořit o tom, jakou roli v tomto může hrát výbor kozy. To je tedy eh, nový, poměrně nový orgán, ale může potenciálně sehrát důležitou roli v této oblasti. Potom bude následovat tedy debata. Na úvod si vyslechneme OLAF a Europol. Oba zástupci mají k dispozici 10, maximálně 12 minut a hned potom vystoupí pan eh, Jenson, který bude mít k dispozici 15 minut. Potom bude následovat první kolo otázek. Zase budou mít přednost zpravodaj a koordinátoři, každý budou mít dvě minuty k dispozici, potom dáme slovo našim hostům a zůstane čas, tak znovu dáme slovo poslancům, kteří se budou chtít na něco zeptat. Jako první dostává slovo pan Thierry N. z OLAFu, 10, maximálně 12 minut, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Pokusím se hovořit rychle. Úvodem chci říci, že oblast působnosti OLAFu u práv duševního vlastnictví se omezuje pouze na dovoz, vývoz a transit z třetích zemí. Takže já tady nebudu hovořit o situaci na vnitřním trhu. Činnost OLAFu Eh, spadá do specifického rámce opatření komise, zvláště generálního ředitelství Taxut, které se soustředí na eh, kontrolu eh, ve prospěch držitelů práv, ale také máme právní nástroj, který také umožňuje cestu, je to nařízení 1383 z roku 2003, který obsahuje především článek 22, který v podstatě popisuje ten boj proti podvodům. Toto ustanovení nám umožňuje provádět správní šetření, ale i dohledové činnosti nad fyzickými a právnickými osobami. Můžeme dohlížet na dopravu a také na skladování. Máme také dohody o vzájemné pomoci se třetími zeměmi a e, díky tomu můžeme provádět správní šetření v třetích zemích e, se souhlasem těchto třetích zemí, což doplňuje činnost našich kolegů z Europolu a z Eurojustu. Máme tady konkrétní e, příklad činnosti, kde jsme spolupracovali nejen s celními orgány členských států, ale také s některými třetími zeměmi a spolupracovali jsme i s Interpolem a Europolem. Tuto činnost koordinoval OLAF s podporou Europolu. Bylo to činnost v rámci Unie pro Středomoří a ta akce se jmenovala Siroko. V OLAFu máme operativní centrum, které se využívá pro konkrétní akce, které obvykle trvají dva až tři týdny. Je to vlastně poměrně výkonné počítačové centrum, které propojuje různé subjekty v třetích státech a v členských státech a které po dobu dané operace je přístupné i Interpolu a Europolu. Ta akce se koordinuje na straně OLAFu, eh, který má tedy k tomu příslušné výpočetní eh, struktury. V rámci operace eh, Siroko se účastnilo 11 třetích zemí, vidíte jejich jména na slajdu, a 27 členských států, potom Mezinárodní celní organizace, Europol, Interpol a také kolegové z generálního ředitelství Taxud. V operativním centru jsme měli 13 styčných důstojníků, Eh, zejména z členských států a z Europolu, ale také z třetích zemí, z Egypta, z Maroka a Turecka. A musím říci, že ta spolupráce byla opravdu skvělá. Na základě operativního plánu, který připravil OLAF byla zvolena kritéria pro výběr kontejnerů eh, v těch 11 zemích eh, Unie pro středomoří a v 27 členských státech. Oni na základě toho schromažďovali informace zhruba 10 dní a zadrželi na základě toho 411 podezřelých kontejnerů. Soustředili jsme se na přímý pohyb z Číny a ze Spojených arabských emirátů, to jsou pro nás citlivé oblasti. A také jsme se e, soustředili na e, překládku e, z Číny do EU buď prostřednictvím eh, Spojených Arabských Emirátů, anebo přes nějaký členský stát Unie. Cílem bylo zaměřit se na padělané cigarety, dále na pašování originálních cigaret a na mm, jiné padělané výrobky. Tady jsou informace o těch eh, dotčených přístavech, které byly zvoleny na základě eh, objektivních kritérií. Tato operace měla několik fází. Ta operativní fáze začala 15. června, skončila 25. června. Jak jsem říkal, eh, soustředili jsme se na 411 podezřelých eh, pohybů, o kterých nás informovaly národní kontaktní místa z členských států a z třetích zemí a na základě toho jsme ta kritéria ještě zpřesnili. Nakonec jsme definitivně zadrželi 300 podezřelých kontejnerů, eh, které byly předmětem buď fyzické kontroly nebo skenerové kontroly. Eh, také Europol a Interpol měli přímý přístup k informacím a mohli vlastně ty informace propojit se svými analytickými soubory a z těch 411 podezřelých eh, pohybů 77 E, vlastně pro těch 77 tam byl nějaký e, záznam e, v databázích Europolu nebo Interpolu. To znamená, že to byli lidé, kteří třeba byli zapojeni do obchodu s kradenými auty, do praní špinavých peněz a podobně. Výsledkem této operace bylo, že 40 eh, za eh, vlastně odhalených eh, kontejnerů z 300 podezřelých obsahovaly tedy padělané cigarety, pak tam byly dva kontejnery s, baleným, s tabákem na balení o, o objemu 1000 kilo, pak tam byly, mm, bylo 32 zásilek různých padělaných, různého padělaného zboží, Eh, například boty, eh, kabelky a podobně. Byl také zadržen jeden kontejner s eh, padělaným alkoholem, což je poměrně vzácné, vzhledem k tomu, že to bylo ze Spojených Arabských Emirátů a byly zatčeny tři osoby. Tady máte takový ilustrativní obrázek, jak se pašují ty cigarety, jak se skrývají cigarety a vlastně těch pět kontejnerů představuje hodnotu 8 milionů eur. Vedle této operace Siroko jsme ještě s kolegy eh, z Malcké celní zprávy provedli správní šetření, kdy 8, eh, eh, pardon, 10 kontejnerů bylo vlastně dovezeno ze Spojených Arabských Emirátů do Malty. Ty výrobky vlastně v kontejnerech byly označovány jako topinkovače nebo jako ledničky, ale pak se ukázalo, že obsahují padělané léky, Eh, například eh, i tam byly třeba mrazáky, ve kterých byly schovány eh, léky, nebo to byly piknikové koše, v nichž byly ukryty léky. A podobně to bylo i u těch topinkovačů, kde to balení místo toho obsahovali tramadol, což je tedy lék proti bolesti. Celkem jsme takto zadrželi 118 milionů prášků nebo kapslí 98 milionů z nich byl tramadol. Bohužel u tomu už skončil patent, takže tyto výrobky mohou volně obíhat, ale vzhledem k tomu, že tam bylo falešné celní prohlášení a ty výrobky byly vlastně ukryty, tak na, zák- na jiném právním základě byly zadrženy. 20 milionů tablet to byl sildefanil a to byly padělané e, léky. Je také třeba říci, že v těch baleních nebyly žádné příbalové letáky u těch léků. To množství neodpovídá potřebám eh, nemocnic eh, v Libii, takže nevíme, zda to vlastně nebylo jenom nějaké eh, jaksi falešné uvedení a existuje domněnka, že konečným adresátem byl Egypt, nikoli Libye, jak bylo uvedeno na Eh, těch letá, na těch prohlášeních. Samozřejmě to ukazuje, že je důležitá spolupráce s třetími zeměmi, protože existuje rozsudek Evropského soudního dvora, který znemožňuje eh, zadržovat zboží v tranzitu a proto je důležité spolupracovat s celní zprávou těch dotčených eh, třetích zemí. Teď ještě k budoucímu vývoji provádíme eh, společné operace. Naše generální ředitelství eh, chce, eh, aby takové to operace měly nějakou permanentní podobu. To znamená, že členské státy by vyčlenili stálý tým styčných důstojníků, který by mohl případně spolupracovat se styčnými důstojníky Europolu. Dále by bylo třeba vlastně upravit, modifikovat právní nařízení týkající se celních zpráv protože Europol zatím nemá přístup k databázím, má přístup pouze v oblastech, kde je sdílená pravomoc, ale nikoli pro oblasti, kde je výhradní pravomoc členských států. Pak by bylo také dobré, kdybychom měli přístup k různým údajům a databázím, které se týkají padělku. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní dáme slovo zástupci Europolu, Kristovi Basterkisovi, který bude také hovořit o této společné celní operaci mezi Europolem a OLAFem. Prosím. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem velmi poděšen, že mohu dnes eh, hovořit jménem Europolu a poskytnout informace, které se týkají padělání a pirátských eh, aktivit. Vysvětlím také, jak Europol proti těmto jevům bojuje. Když hovoříme o padělání a teráctví, tak eh, všichni hned pomyslí na luxusní eh, zboží, ale ono je to více než jen luxusní zboží. Já někdy trošku žádlím na své kolegy z jiných útvarů, kteří eh, bojují proti kriminalitě, když mají nějaké operační akce, tak to proběhne velice rychle. U padělání je to mnohem komplikovanější přesvědčit členské státy, aby se podíleli na um, operacích na různých úrovních, na úrovni policie, na úrovni e, soudů, na úrovni justice. Je to prostě těžké, oni vám odpoví, no víte, pro pár padělaných e, kusů nebudeme přece organizovat tak velikou akci. Čili je to otázka priorit, otázka toho, jak se daná činnost vnímá. Ono jde o víc věcí než jen o luxusní zboží. E, nejnovější tendence posledních let ukazují, že tady dochází k určitým změnám e, v situaci, že jde o posun od luxusního zboží ke zboží běžné e, spotřeby, potravinoji, žiletky, pr- prací prášky, baterie do přístrojů a podobně. Tady opravdu narážíme na velké problémy. Je tady otázka ohrožení zdraví, ohrožení bezpečnosti a také eh, vliv eh, zločineckých organizací na distribuční sítě. To je důvod, proč eh, Europol zde působí a bojuje proti těmto jevům. Od roku 2009 máme operativní jednotku, která se v každodenním eh, činnosti zabývá boji proti padělání a pirátství. Možná by bylo zajímavé říci, jak už jsem to uvedl, že tady jsou některé nové tendence a že se posouvá eh, trestná činnost od eh, luxusního zboží k běžnému zboží. Pak je tady ještě další posun, třeba jsou to léky. Eh, od takzvaných lifestyle eh, léků k lékům eh, life saving, čili od pouze životního stylu k vyloženě lékům zachraňujícím život, například léky na leukémii. To ukazuje, že nejde jenom o Viagru nebo prášky, které mají umožnit zhubnutí, přechází se k padělání léků opravdu velmi důležitých. Zločinecké organizace jsou prakticky všude a mohou mít svou historii, například dříve mohli působit v oblasti drog. Eh, je tady opravdu možnost eh, vydělat hodně peněz a zločinci mm, se nepouštějí do prodeje padělaných kabelek Louis Vuitton, protože jsou krásné, ale protože na nich mohou vydělat hodně peněz. A nyní vědí, že mohou hodně peněz vydělat eh, v dalších oblastech. Eh, já mám eh, velice problémy dodržet časové limity, ale budu se tady maximálně snažit eh, dodržet časový limit. Eh, velice často konstatujeme, že tedy dochází k padělání nejen léků, ale také pesticidů. A teď začneme tedy pesticidy. To je relativně nový, nový jev. Když se podíváte na statistiky, v roce 2009 eh, tak jsme zadrželi 100 tun a v roce 2011 už je to prakticky 3000 tun. Abyste měli představu o tom, jak vypadá situace, tak jsem eh, právě v oblasti pesticidů se snažil zamyslet nad tím, co se tady odehrává. U některých typů pesticidů s jednou tunou můžete vlastně um, ošetřit rozlohu velkou jako Lucembursko s jedinou tunou. Takže to si myslím, že jsou čísla dost výmluvná. A když si vezmeme v úvahu, že bylo zadrženo 3000 tun. Jaké jsou tady problémy? Prvním problémem je, že padělané pesticidy či nezákonně vyrobené pesticidy obsahují nesmírně toxické látky, které jsou už řadu let v Evropské unii zakázány. To má své důsledky. Vidíte to tady? plodiny. Plodina by měla vypadat tak, jako je na obrázku vlevo. A vpravo vidíte pole, eh, kde jsou plodiny ošetřené zmíněným padělaným pesticidem. Eh, prakticky ty rostliny jsou zničeny a vůbec nerostou. Nepřinesou plody tyto rostliny. Takže navíc by mohly také obsahovat toxické látky i v plodech, kdyby ty plody měly. Dále Eh, provedli jsme operace Flashpoint, to je cestovní, eh, tedy, tedy linka, letecká linka pro cestující z Pekingu přilétá do Budapeště. Eh, měli jsme údaje od celních orgánů, že na palubě letadla jsou drogy. My jsme drogy nenašli v zavazadlovém prostoru, ale našli jsme čtyři tuny pesticidů padělaných. Když jsme zkoumali údaje, zjistili jsme, že to byly padělané, i, padělané byly i eh, písemnosti, které je doprovázely. Eh, byly například tady látky, které mohly eh, začít hořet při 24 stupních Celsia, takže to byly velmi nebezpečné látky. A to samozřejmě může mít ještě vážnější dopady na bezpečnost i cestujících celého letadla a nakonec i celého letiště. Přejdeme nyní eh, k trestné činnosti v oblasti léku. Tady vidíme statistiky Taxud. V roce 2009, 6, v roce 2008 6,5 Eh, případů eh, padělání léků, 5% byly zabavené předměty a šlo o eh, farmaceutické produkty za zhruba 1 milion korun. V roce 2009 už to bylo 8% případů a 10% zabavených předmětů. Představovalo to hodnotu přes 11 milionů. A v roce 2010 jsme zabavili zboží v hodnotě 25 milionů eur. Jak už jsem před chvílí zmínil, tři nejčastěji eh, padělané kategorie léků jsou přípravky eh, které se týkají řady chorob eh, genitálních orgánů či močových cest, dále eh, na druhém místě zánětlivé, protizánětlivé eh, léky a za třetí kardiovaskulární. V roce 2011 532 typů padělaných výrobků v roce 2008 jsme objevili eh, padělané výrobky ve 118 různých zemích a v roce 2009, to je trošku zneklidňující, v roce 2009 536 různých incidentů bylo zaznamenáno, to znamená incidentů, kdy byly použity padělané eh, výrobky, které se dostaly do oběhu ehm, v lékárnách i v distribuční sítě. Tady vidíme vývoj trestné činnosti v oblasti farmakologických výrobků. Prakticky za deset let došlo k obrovskému nárůstu. Tady eh, vidíme, že veškerá nebo většina této činnosti probíhá v Asii Nicméně v Evropě je přece jen 351 konstatovaných eh, případů. Když to všechno sečteme, je to přes 2000 konkrétních případů. Všechny kontinenty, všechny regiony jsou dotčeny. Například ve Spojených státech padělané eh, výrobky se dostaly do prodeje v eh, dubnu eh, vlastně šly takovou cestou, která prošla třemi různými kontinenty, než se dostala do Spojených států. A nyní se podívejme na jednu nedávnou akci, na které se podílel Europol. Je to akce Tribulus. Europol udělal některé doplňující studie, sehrával koordinační úlohu, koordinoval veškerou tuto akci z Hágu. Podílela se také Guardia Civil ze Španělska, MHRA ze Spojeného království. Bylo to společná akce, proběhla najednou. Bylo zadrženo šest osob, čtyři ve Španělsku, dvě v Británii. Zadrženo bylo 300 tisíc dávek padělaných léků byly samozřejmě zablokovány bankovní účty a také mobilní eh, telefony a počítače byly zabaveny. Eh, tady je spolupráce mezi Europolem a Interpolem. Je to společná akce Během jednoho týdnu se tato akce soustředila na eh, nápoje, padělané nápoje a padělané potraviny. 700 tun nápojů a potravin bylo zadrženo v 11 různých zemích. Na závěr bych chtěl říci, jak se díváme na budoucnost. Máme velice úzkou spolupráci s Euroistem, Olafem, Interpolem a dalšími organizacemi eh, v EU. Chceme dále posílit tuto eh, spolupráci. Eh, společně provádíme řadu akcí, chceme je dále rozvíjet. Všichni víme, že zločin se na hranicích nezastaví a chceme Europol, Interpol, OLAF a další organizace, chceme, eh, aby právě naše eh, akce eh, snadno překonávaly hranice v pronásledování trestné činnosti. Například v oblasti pesticidů. Tady se velice málo akcí zaměřuje tímto směrem, protože je to relativně komplikované. A co lidé neznají, tak se do toho neradi pouštějí. To chceme změnit. Chceme prostřednictvím seminářů nabízet další informace policejním složkám a dalším útvarům represivního typu. A chceme posílit v této oblasti spolupráci. E, například jeden seminář e, s Olafem Eh, OHIM a dalšími organizacemi se věnuje právě nelegálnímu prodeji pesticidů a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji oběma řečníkům za tuto opravdu velmi podrobnou analýzu a teď dám na 15 minut slovo zástupci sekretariátu rady, panu Gensonovi, který bude hovořit o zkušenosti stáleho výboru pro por- operační spolupráci a vnitřní bezpečnost KOSY. A změní se o specifické spolupráci mezi členskými státy a KOSY v oblasti obchodování s padělanými výrobky. Takže 15 minut, pane Gensone, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's a great honor for me to, to be here today. Děkuji. Je pro mne ctí, že mohu vystoupit před tímto výborem a hovořit o eh, věcech, které souvisí s výborem Kozy. Já tedy nejsem eh, z operativních eh, složek, jsem ze sekretariátu rady, my tedy vytváříme politiky a snažíme se na pomoci operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Víte, že náš výbor je mladým výborem, existuje od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a měli jsme pracovní skupinu ten, které předsedal John Newton a Dospěli jsme tehdy k závěru, že Evropská unie by potřebovala nějaký orgán, který by pracoval na operativní koordinaci v oblasti vnitřní bezpečnosti. V té době jsme měli v té oblasti eh, dva nástroje. Měli jsme eh, výbor Skifa, který se mm, eh, týkal spolupráce na hranicích a potom výbor KET podle dalšího článku, ale nic se nezabývalo operativní koordinací. Evropská rada v roce 1999 vytvořila orgán pro nebo tedy pracovní skupinu pro policejní spolupráci, ale ukázalo se, že to není vhodný nástroj pro operativní koordinaci. Takže řešením bylo vytvořit nový orgán, který je teď v článku 71 definován v Lisabonské smlouvě. To je teď tedy fórum, které zajišťuje operativní spolupráci a koordinaci operativní spolupráce. A je to založeno také na rozhodnutí Rady číslo 25 z roku 2010. Jsme tedy mladým výborem. Kdo se účastní práce na tomto výboru? Jsou to všechny členské státy, včetně Chorvatska, které je pozorovatelem. Jsou zde také země, které jsou členy smíšeného výboru, protože Každý den řešíme také věci, které se eh, týkají šengenského prostoru, to znamená, že Norsko, Island, Švýcarsko a Liechtensteinsko se zabývají také nebo podílejí na práci našeho výboru. Všechny věci, které souvisejí tedy eh, s vnitřní bezpečností, zapojují také Eurojust a Europol Eurojust se účastní všech zasedání našeho výboru. Máme tam zde také Frontex, který řeší vnější hranice, SIPOL, pokud jde o školení, a monitorovací centrum pro drogy. Pak je zde také OLAF a Interpol, který se účastní zasedání, které se týkají otázek spojených se zahraničními vztahy souvisejícími s vnitřní bezpečností EU. Vidíte tedy, že jsou do toho zapojeny všichni aktéři v oblasti vnitřní bezpečnosti, ať už na národní úrovni nebo na úrovni Evropské unie. Tam se účastní všechny relevantní agentury. Takže ty agentury jsou zapojeny do této práce, mají možnost prostřednictvím tohoto fóra koordinovat všechny projekty, které mají ve své kompetenci. To je tedy úvod. Pokud jde o specifickou spolupráci KOSY v oblasti nelegálního obchodu a padělání, tak my máme jen velmi málo projektů, které jsou specificky omezeny na toto téma. Nicméně je to celá řada projektů, kde je přímo či nepřímo jasná souvislost s nelegálním obchodováním a paděláním a Kozy všechny tyto projekty monitoruje. Štokholmský program, který byl přijat v roce 2009 Evropskou radou, žádá vytvoření strategie pro vnitřní bezpečnost EU a jedním z prioritních úkolů Kozy je vytvořit, implementovat a monitorovat tuto strategii pro vnitřní bezpečnost. Tato společná strategie byla podpořena v roce 2010 za španělského předsednictví Evropskou radou a v této strategii eh, vidíte, že organizovaný zločin je hlavní výzvou nebo jednou z hlavních výzev pro vnitřní bezpečnost EU a samozřejmě neustále nabývá na významu. A v této strategii obchodování s drogami a s lidskými bytostmi a také nelegální obchodování s padělaným zbožím souvisí s organizovaným zločinem. Odráží se to také v prvním pracovním programu COZY, který byl vytvořen za belgického předsednictví v roce 2010 a který měl dát předchozí práci pro tu trojku předsednictví víte, že máme vždy program na 18 měsíců. V roce 2010 za belgického předsednictví by byl vytvořen první pracovní program pro tedy ta tři po sobě následující předsednictví. Kam tedy spadají otázky nelegálního obchodu a padělatelství? Já budu nejdříve hovořit eh, o našem cyklu boje proti nelegálnímu obchodu. Potom máme další dva programy, eh, které, které se zaměřují na drogy. Jeden se týká heroinu a kokainu a druhý syntetických eh, drog. Tento politický cyklus eh, se vrací k té belgické iniciativě na přelomu let 2009-2010. Bylo to přijato na konci roku 2009 za, za Bel, 10 za belgického předsednictví. Byl to projekt Harmony, který byl vypracován za účasti celé řady zúčastněných stran a byly tam stanoveny priority Evropské unie v oblasti vnitřní bezpečnosti. Tomuto politickému cyklu, který byl založen v roce 2010, můžu říci, že teď je to opravdový základ práce kozy v oblasti boje proti internetu. in, organizovanému zločinu na mezinárodní úrovni. Je to víceletý cyklus, který stanoví jasnou metodiku pro implementování a hodnocení priorit v oblasti vnitřní bezpečnosti s ohledem na organizovaný zločin a závažné mezinárodní trestné činy. Dohodli jsme se tedy, že budeme mít eh, dvouletý cyklus eh, pro období 2011 až 2013. Eh, bude to vycházet z analýzy z roku 2011, kterou dodal Europol. Po tomto původním dvouletém období budeme mít čtyřletý cyklus 2014 až 2017, který bude vycházet z hodnocení organizovaného zločinu z doby, nebo tedy z roku 2013. Já se k tomu vrátím, k tomuto hodnocení závažné mezinárodní organizované trestné činnosti. Tato metodika politických cyklů umožňuje radě dohodnout se na společných prioritách na úrovni EU, aby bylo možné lépe se zaměřit na boj proti organizovanému zločinu. Na základě toho hodnocení hrozeb organizovaného zločinu z roku 2011 se rada dohodla na následujících osmi prioritách, pokud je o boj proti organizovanému zločinu v období 2011 až 2013. První priorita se týká oslabení kapacit organizovaného zločinu a těchto skupin, které působí v západní Africe, pokud jde o obchodování s kokainem a heroinem směrem do EU. Druhá priorita se týká západního Balkánu. Cílem je omezit roli tohoto regionu jako klíčové transitní a skladovací oblasti pro komodity směřující do EU a jako logistické centrum albánských eh, teroristických nebo tedy eh, kriminálních organizací. Třetí priorita je oslabit eh, kapacitu skupin organizovaného zločinu které působí v oblasti nelegální imigrace do EU, především na jihu, jihovýchodě a východě Evropy prostřednictvím turecké hranice a tedy také Středomoří v oblasti severní Afriky. Čtvrtá priorita se týká omezení eh, distribuce a produkce syntetických drog, včetně nových substancí. Pátá priorita se týká přerušení dodávání nelegálních komodit v kontejnerech, včetně tedy uh, heroinu, kokainu, uh, konopí, cigaret a padělaného zboží. Další priorita se eh, týká boje proti eh, pašování lidí a obchodování s lidmi. Zaměřujeme se na zločinecké skupiny, které provádějí tuto činnost především na jihu, jihovýchodě a východě Evropy. Sedmá priorita se týká omezení obecných schopností Eh, mobilních eh, organizací, organizací, které se pohybují po Evropské unii a působí tam trestnou činnost. A poslední priorita je bojovat proti internetové trestné činnosti a zneužívání internetu těmito organizacemi. To tedy bylo těch osm eh, priorit, které si rada stanovila na politické úrovni, které by měly utvářet práci kozy, pokud jde o operační spolupráci na poli vnitřní bezpečnosti. Stanovili jsme si tedy tyto priority, co se stalo potom. Kozy nejdříve identifikoval hlavní aktéry pro tyto priority, ať už se jedná o EU nebo úroveň členských států, abychom pro každou prioritu stanovili strategické cíle a tyto strategické cíle pokrývají celé období 2011 až 2013. Omlouvám se. Předuším vás jenom na chviličku, omlouvám se, ale mám eh, problém s nohou, a eh, musím se teď chvíli projít, takže prosím eh, paní Matu jako koordinátorku největší frakce, aby mě teď na chvíli zastoupila. Thank you very much. Děkuji. Poté, co tedy byly stanoveny tyto priority, eh, výbor Kozy musel definovat strategické cíle a pro každý strategický cíl jsme měli roční operační plán, který jsme se snažili vytvořit a implementovat. A pro tyto roční akční plány samozřejmě všechny agentury v oblasti spravedlnosti a vnitra, Europol, Eurojust, Frontex, eh, SIPOL byly zapojeny a hrali tam důležitou roli. Když se teď podíváte na tyto roční akční plány, pět z těchto operačních akčních plánů se přímo či nepřímo zaměřují na nelegální obchod či padělání, což je tedy tématem tohoto panelu. První je ten operační akční plán eh, v oblasti západní Afriky. Ten se zaměřuje především na obchod eh, s kokainem ze západní Afriky. Druhý akční plán se týká západního Balkánu. Eh, tento program vede Itálie, ten první vedl Spojené království, tam se zaměřujeme na organizovaný zločin na Balkáně. Třetí operační akční plán, který bych zde zmínil, se týká obchodu s lidmi tento program vede opět eh, Spojené království. Čtvrtý operační akční plán se týká syntetických drog, ten vede Polsko a pátý plán se týká pašování v kontejnerech a to vede Francie, tento program. Pro mě těchto pět akčních plánů je věnováno nelegálnímu obchodu a padělání. A vždycky je tam jeden eh, členský stát, který vede tento eh, projekt, eh, který jej eh, tedy řídí, implementuje a potom jej tedy analyzuje a hodnotí společně s dalšími zeměmi. Kozy tedy nedávno provedl první monitoring provádění těchto operačních akčních plánů a musíme říci dnes, že je zde pořád takový smíšený obrázek této situace. Jsou zde některé dobré postupy, které už byly identifikovány po tomto období, ale přesto jsou zde ještě určité možnosti zlepšení, především pokud jde o zapojení členských států a o uvědomění o těchto projektech a také pokud jde o financování těchto akcí. Jaká bude budoucnost po tomto prvním kratším politickém cyklu, potom budeme mít plný politický cyklus pro období 2013 až 2017 a základem pro tento cyklus eh, už eh, tedy Nebude to klasické hodnocení organizovaného zločinu Europolu tak, jako známe dnes. Bude to nová zpráva, která se bude zaměřovat na závažnou a organizovanou trestnou činnost a hrozby, And uh, uh, a COSI schválí schválil tedy metodiku pro tento uh, nový plán v červnu roku 2012, je to tedy to okta. Máme dva pakty, které navrhuje kozy v oblasti obchodování eh, s drogami. První se týká kokainu a heroinu. Bylo to přijato v roce 2010 za španělského předsednictví a druhý eh, plán se týká syntetických eh, drog. Byl přijat za polského předsednictví v roce 2012 zaměřuje se opravdu na přerušení těchto cest pro obchodování s kokainem a heroinem, ale také má potlačit disky z této organizované trestné činnosti. Eh, máme zprávu, která se týká právě přerušení těchto cest eh, na pašování heroinu. Tyto zprávy jsou eh, veřejně přístupné, můžete se na to podívat, můžete se také podívat na to, co Kozy navrhuje jako doporučení. A je zde také monitoring těchto opatření v oblasti západní Afriky a západního Balkánu, protože obě dvě tyto oblasti se také zaměřují na potlačení obchodu s heroinem a kokainem. Druhý plán se týká syntetických eh, drog, ten je implementován prostřednictvím toho operačního akčního plánu v oblasti syntetických drog. Vidím, že čas se blíží ke konci, takže chci říci, že eh, hlavním úkolem kozy je implementace toho politického cyklu EU. Nyní máme nástroj eh, na vytvoření priorit, eh, stanovení priorit na úrovni rady a potom implementujeme tyto priority. Díváme se na to, jak je možné koordinovat působení členských států a evropských agentur, pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti a vážné mezinárodní trestné činnosti. Na závěr kozy zvažuje, nebo tedy eh, zajímá se také jinými věcmi, které přímo nesouvisí s tímto cyklem politik. Nedávno byla přijata zpráva o západní Africe. Tam jsme se dívali na hodnocení implementace závěrů Rady z roku 2011 ohledně posílení boje proti obchodování s drogami v tomto regionu. Tato zpráva je také veřejná a můžete se podívat na to, jaké jsou slabiny a silné stránky akcí v regionu západní Afriky. Rád bych se také zdůraznil, že za belgického předsednictví jsme měli velkou iniciativu Belgie a Interpolu, eh, která hodnotila situaci v západní Africe. tam Interpol vlastně začal vytvářet eh, policejní systém v západní Africe a výměny policejních informací v západní Africe. Máme také zprávu, která hodnotí zapojení Eurojustu eh, do eh, případu obchodování s drogami. Tato zpráva bude velmi brzy zveřejněna. A možná to bude tedy vše. Jen Poslední věc, pokud jde o obchodování s kulturními statky, tam jsme diskutovali mezi Kozy, a Interpolem, jak můžeme lépe spolupracovat v oblasti boje proti obchodování s kulturními statky. Máme italský projekt eh, ochranné systémy pro kulturní dědictví. Za kyperského předsednictví právě zkoumáme možnost, eh, jak eh, to navázat na projekt Evropské unie. A v neposlední řadě za kyperského předsednictví Kozy také bude muset řešit strategii EU e boje proti obchodování s drogami a s lidmi. Děkuji. Děkuji vám, že jste přesně dodržel těch 15 minut. Teď tedy Přejdeme k otázkám. Vyslechneme si všechny kolegy a potom budou následovat odpovědi. Takže pan Jakolíno. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já na to půjdu postupně, tedy Olaf. Olaf hraje důležitou kontrolní roli, pokud jde o uplatňování evropských fondů v boji proti padělatelství. My jsme si s velkým zájmem vyslechli informace o těch společných operacích, nejdříve tedy široko, které se zaměřovalo na padělané cigarety. To je totiž velmi důležitý obchod, asi 10 miliard eh, obratu eh, v Evropě, 50 miliard obratu ve světě právě připadá na padělané cigarety. Například Irsko je tímto velmi postiženo, je to velmi relevantní také pokud jde o spotřebu cigarete, někde se hovoří o dohledatelnosti těchto cigaret, o tom, že je možno eh, preventivně působit, abychom tomu zabránili. Dvě stručné otázky. Byla použita takzvaná best practice, byla předmětem pozitivního hodnocení. Eh, v kontextu posílení boje proti organizovanému zločinu se hovoří o vytvoření Evropské prokuratury, kde by OLAF mohl sehrát svou roli. Takže Europol se zaměřoval také na boj proti padělaným lékům, na tento rostoucí trh, který má dopad na zdraví a na bezpečnost občanů. Já jsem si chtěl zeptat eh, na otázku související s Europolem, protože co si myslíte tedy o eh, zabavování? Chtěl jsem se zeptat eh, také na dohodu akta. Co si o tom myslíte? To je dohoda, která byla parlamentem zamítnuta. Jak se na to díváte? A jaké kroky by měly být podniknuty také s ohledem na vaši aktivitu. A to už je opravdu vše, paní předsedkyně. Ještě kozy v oblasti padělatelství, což je tedy přeshraniční zločin. Máte osm oblastí, máte západní Balkán. My jedeme příští týden do Srbska se svou delegací výboru Krym. Vy jste hovořil o soudně a policejní spolupráci jaká je opravdu role v oblasti spolupráce v Srbsku, protože to je velmi důležitá oblast. A my v tomto kontextu tam jedeme proto, abychom lépe pochopili, jakým způsobem je možno co nejlépe rozvinout tyto operační plány ve spolupráci se srbskými úřady. Děkuji. Děkuji, pane Jakolíno, a teď má slovo za Alde pan Newton Dunn. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám všem opět za velice zajímavé prezentace. Pro OLAF a Europol mám následující otázku. Děkuji za popis operace toho, co jste nalezli v kontejnerech. Pro mě to samozřejmě znamená, že když ty operace neprovádíte po 99% roku, tak tady je prostě neustálý prout nelegálního zboží do Evropy, který eh, nezastavíte, což není vaše vina. Samozřejmě nemáte zdroje pro to, abyste to mohli stále zadržovat. Pro náš výbor by bylo určitě užitečné, kdybyste požádali vedení svých organizací o vytvoření takového eh, seznamu eh, přání, eh, co byste vlastně potřebovali od Evropy? Jaké jsou zapotřebí změny, abyste mohli třeba neustále bojovat eh, proti eh, tomuto přílivu zboží. Vy jste řekl, že je rozsudek Evropského soudního dvora, který zabraňuje zabavovat zboží v tranzitu. To je opravdu šokující. Takže my jsme vlastně bezpečnou oblastí pro organizovaný zločin, který přes nás může eh, převážet zboží do zbytku světa. Takže potřebovali bychom takový eh, seznam, abychom i mohli tím trochu třeba šokovat veřejné mínění, až budeme příští rok připravovat svou zprávu a bylo by to hodnotné, kdybyste nám něco takového mohli připravit. A pro pana z rady, Velice zajímavá a užitečná prezentace. Já jsem se na stránkách rady eh, díval eh, a v podstatě neexistujete. Nakonec jsem našel tiskové prohlášení, eh, které vůbec nic neříká, stejně jako všechna tisková prohlášení rady. Hovoříte tam o veřejném dokumentu, který, do kterého je možné nahlédnout. Jak je možné takový dokument získat? Je na nějakém tajném místě na stránkách rady, nebo nám to můžete předat v papírové podobě? je to opravdu velice zajímavé. Omlouvám se za tuto eh, dlouhou otázku. Ale kdo v Kozi zastupuje členské státy? Je to někdo ze stálého zastoupení, velvyslanec nebo zástupce velvyslance z těch jednotlivých stálých zastoupení, kteří přicházejí k tomu jednacímu stolu? A kolik lidí v sekretariátu rady pracuje pro kozy? Předpokládám, že tedy členské státy tam asi vysílají nějaké své velvyslance nebo jejich zástupce. Děkuji a nyní za EPP má na dvě minuty slovo paní Mathieu. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku asi na eh, pana Eneho z Olafu. Zajímalo by mě, jak, no co se pak stane s těmi zabavenými výrobky. No, možná už zodpovědět pan z Europolu. Poté, co tedy ty výrobky jsou zabaveny, když vidíme eh, ta čísla, ty tuny cigaret nebo jiného zboží, konkrétně to, co s tím pak stane, kam se to uloží, nějak se to rozdělí, nebo eh, když to je tedy společná operace s členskými státy, eh, zdá nějak ty členské státy si to rozeberou a pak zlikvidují, jak to, jak to přesně konkrétně funguje. Když jste v nějakém přístavu, kam to zboží nakonec tedy odejde. A v návaznosti na to, co eh, říkal kolega Newton Dan, nemáme přesná čísla týkající se ztrát. Máme čísla pro jednotlivé členské státy, třeba na DPH to představuje takovou a takovou finanční ztrátu. Eh, víme, že třeba pašování cigaret eh, představuje takové a takové ztráty pro firmu Philip Morris ale nemáme eh, nějaká celková čísla, eh, která by ukazovala, že třeba pro tabákový průmysl to představuje tolik a tolik, pro modní průmysl eh, to představuje tolik a tolik a tak dále, nebo pro automobilový průmysl protože často, když někdo neumí si něco opravit eh, v motoru, jde do servisu a někdy se touto cestou také k němu dostanou padělané auto díly. A pak ty pesticidy, no to je neuvěřitelné. Já o tom slyším poprvé, že v takovém rozsahu se něco takového provozuje. Uh, to ale musí asi se vlastně dostat i mezi profesionály, mezi zemědělce, kteří se samozřejmě nekopují pesticidy někde v supermarketu, jako já, když si chci eh, ošetřit svoji zahrádku. Takže eh, eh, logicky, když to jsou výrobky, které se dostávají přes ty profesní řetězce nebo profesní kruhy, tak to by asi mělo být docela jednoduché to zastavit, protože dovedu si představit, že ti, ty velké zemědělské podniky využívají nějaké uh, Eh, profesionální zastoupení. Nedovedu si představit, že i tam se dostanou ty eh, padělané pesticidy, protože to navíc obrovsky poškozuje půdu, eh, přírodu a to je také nezanedbatelné. Takže já skutečně nemohu vůbec pochopit, jak se něco takového může dít. A navíc, že vlastně z roku na rok došlo k takovému obrovskému nárůstu padělaných pesticidů a chemických hnojiv. A pak bych se chtěla zeptat, když tady máme zástupce eh, výboru Kozy, Europol má velmi dobré výsledky a já bych se tady chtěla zeptat, zda eh, dochází třeba k nárůstu důvěry členských států, eh, které jsou ochotněji, ochotnější se účastnit na různých operacích, nebo jestli stále ještě zaznamenáváte určitou nedůvěru, nechuť účastnit se operací a byla bych ráda třeba, kdyby na základě těch výsledků bylo možné je lépe přesvědčit a byla bych ráda, kdyby nám tedy zástupce Kozy mohl říct, jak vypadá ta důvěra ze strany členských států. A ještě poslední otázka, pokud jde o Spojené Arabské Emiráty a tím už skončím mám pocit, že tam je poměrně kvetoucí průmysl eh, organizovaného zločinu a mám pocit, že také stále více začínají eh, vyrábět padělané zboží. Můžete nám říci, proč je tomu tak? Děkuji. A nyní má slovo pan Skilakakis. Thank you and first... Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat za eh, všechny prezentace. Mám tři konkrétní otázky týkající se padělání a obchodu s padělaným zbožím. Tedy tři a půl otázky. První otázka je, jaké jsou eh, nerealizované příjmy na evropské úrovni a v členských státech. Mám na mysli tedy o e, nerealizované příjmy v souvislosti s těmito činnostmi. Máte nějakou představu, jaký je řádově eh, objem těchto ztracených příjmů? A dále, eh, jaké zdroje máme pro boj s těmito dvěma problémy? Je třeba nedostatek zdrojů podle vašeho názoru? Máme málo zdrojů, třeba ve srovnání s těmi ztracenými eh, příjmy? To je první otázka. Druhá otázka, to je otázka subsidiarity. Máte pocit, že je potřeba navýšit zdroje na evropské úrovni, protože můžeme jednat eh, efektivněji, když tento jev budeme řešit na evropské úrovni spíše než na úrovni členských států? Má druhá otázka se týká eh, korupce. Eh, vaše předřečnice z UNODC řekla, že to jsou eh, vlastně takové skorumpované trasy, které odpovídají těm trasám obchodu s drogami. A předpokládám, že podobné trasy, které se používají pro obchod s drogami, podobné skorumpované trasy, se využívají i pro obchod s padělaným zbožím. Protože pokud nějaký skorumpovaný úředník se nechá skorumpovat pro jednu věc, tak se nechá asi skorumpovat i pro něco jiného. A já se tedy ptám, zda vaše organizace také nějak identifikovaly tyto eh, skorumpované trasy, protože jedna strategie je, že se snažíme eh, pochytat zločince. A pak tady je druhá strategie, která spočívá v tom, že pochytáme ty lidi, kteří vlastně zločincům usnadňují eh, život a umožňují jim páchání té trestné činnosti. A já se tedy ptám, zda jste se i na toto ve své práci zaměřili, zejména s ohledem na to, že některé eh, sousední státy s námi mají velice dobré vztahy, my v nich eh, utrácíme peníze a přitom v těchto sousedních státech velice bují korupce. Takže předpokládám, že eh, když dochází třeba k nějakému obchodu s lidmi přes hranice s určitou sousední zemí a když tedy půjdeme do té sousední zemi a budeme se tam pídit po korupci, tak asi zjistíme, že se tam skutečně objevuje. Jak tedy se díváte na tyto eh, eh, skorumpované trasy, jak eh, to třeba řešíte? Eh, s ohledem na to, že každý eh, řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Eh, a poslední věc, evropský rozpočet vlastně přichází asi o hodně peněz v souvislosti s padělanými cigaretami. Mám pocit, že padělané cigarety představují zhruba 100 milionů dolarů. A mě by zajímalo, co se s těmi penězi děje, kdo je pak utrácí a za jakým účelem. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Weiler. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Mám několik eh, dotazů, které navážou na dotazy kolegů. Můj první dotaz, který možná bude trochu provokativní, Eh, říkali jste, že eh, je důležité, aby na evropské scéně fungovala spolupráce. Říkali jste, že funguje velmi dobře. Ale když jsem si vyslechla ta tři vystoupení, tak mám pocit, že ta vaše práce se někdy trochu překrývá. Že je tady hodně eh, zdrojů, které se pak musí také soustředit jenom na koordinaci. A můžete tedy říci, jak to vidíte, protože samozřejmě ta spolupráce je důležitá. Zástupce rady řekl, že některé členské státy mají poměrně velké zdroje, eh, zvláště pro některé oblasti trestné činnosti. Můžete to prosím upřesnit? Mě by třeba zajímalo, co dělá moje země, Německo. A eh, která země se soustředí více eh, na obchod s lidmi, pokud by tedy bylo možné toto zodpovědět. Druhá oblast, která mě zajímá, jaké nástroje ještě potřebujeme. Ty směrnice, které máme, jsou dostačující. Máme směrnici o padělání peněz, máme eh, právní předpisy na boj s padělanými léčivy, tím se zabýval eh, výbor IMCO a svého času se tady kritizovalo to, že eh, to třeba nezahrnuje online prodej. Kde tedy vidíte prázdná e, místa z právního hlediska? Bylo by tedy třeba nějak zareagovat na ten rozsudek e, soudního dvora, tak aby bylo možné zabavovat i zboží v tranzitu. Samozřejmě právní předpisy to nejsou jenom směrnice, Myslíte si, že třeba i ve smlouvách a v dohodách o volném obchodu je třeba zahrnout opatření ehm, týkající se zemí, které k nám chtějí vyvážet? Protože ty dohody o volném obchodu jsou samozřejmě důležité a netýká se to jenom Číny. Možná i tyto dohody by se daly využít k boji proti organizovanému zločinu. A pak jste také říkal, že je tady poměrně velký prostor u eh, padělaných léčiv i u padělaných luxusních eh, výrobků, že se na tom hodně vydělává. Ale pak tady jsou i další výrobky jako cigarety a tam je asi důležitá především ta, ta kvantita. Ta samotná jedna cigareta sama o sobě tolik nestojí. Jak tedy můžeme vysvětlit eh, ty obrovské zisky, které z toho plynou? A pak ještě jedna věc, ne, vím, co se dělá v Německu s tím zabaveným zbožím, nevím, jestli je to všude stejně, ale celníci mi vysvětlili, že se to prostě zlikviduje, aby nic se nedostalo do oběhu, ale nevím, jestli ve členských státech je ten postup stejný. Děkuji paní Weiler a na ní má slovo pan Sondergaard. Tak formen, tak for Děkuji paní předsedkyně. Mám dva dotazy. Možná jsem tomu špatně porozuměl, ale měl jsem pocit, že se hovoří o e, kopírovaných výrobcích nebo padělaných výrobcích, které e, se dostávají z, e, e, z cizích zemí do EU. A mě by zajímalo, jaký je rozsah toho piráctví uvnitř Eh, EU, to znamená třeba padělané výrobky, které se obchodují v EU, anebo které se z EU dostávají do eh, Spojených států. Mám na mysli například padělaná léčiva. A druhá věc, když hovoříme o pesticidech, je jasné, že to je závažný eh, problém, pokud jde o padělání. A Problém je možná také v tom, že jednotlivé země EU mají odlišné právní předpisy pro pesticidy. To znamená, že některé eh, pesticidy jsou v jedné zemi legální a z ní se potom pašují do zemí, kde nejsou povoleny. Například v Polsku jsou povoleny některé pesticidy, které jsou eh, v Dánsku a Švédsku zakázány a pak se tam pašují. Při vašich vyšetřováních narazili jste i na takovýto typ výrobku? Děkuji, pane Sandergarde. Než dám slovo našim řečníkům, já bych se ráda vyjádřila, i když otázky kolegů byly poměrně jasné a explicitní. Já jsem chtěla navázat na jeden aspekt, o kterém už se zmínil pan Skilakakis. On hovořil o tom, o čem už dříve hovořila paní Me. Vzhledem k tomu, eh, jak se obchody s padělaným zbožím, znamená to, že zde existuje velmi dobře organizovaný okruh. Hovoříme o eh, velkých množstvích, hovoříme také o produktech, které mají dopad na zdraví spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že něco takového bylo možné a je to možné, tak eh, to znamená, že v tomto odvětví korupce hraje důležitou roli. Samozřejmě hovoříme o celních úřadech, ale také o institucích které jsou součástí tohoto okruhu a tím pádem umožňují záměrně rozšiřovat tento trh. Pokud jde o spolupráci, tak eh, mám takovou možná trochu nepohodlnou otázku, ale pro nás je důležité, abychom to pochopili. Členské státy kolik skutečně členské státy investují do těchto organismů, do těchto orgánů, kolik, eh, nakolik jim věří. Já jsem hovořila s ředitelem Europolu a eh, Říkali jsme si, že je nutné, aby členské státy věřily těmto orgánům, právě proto, aby bylo možno uskutečnit ten kvalitativní skok. Hovořili jsme před chvílí o opravdu obrovské množství pesticidů a léků, které byly zabaveny. Já také doufám, že budou zničeny po svém zabavení, protože není možné je znovu uvést na trh, na ten nelegální trh. Ale já si říkám, Víme, že velké množství pochází právě z Číny. Myslíte si, že Evropská unie skutečně uplatňuje svou eh, smluvní kapacitu v této oblasti? Že ji dostatečně uplatňuje? Na to se vás ptám nejen eh, kvůli tomu, že je nutno chránit zdraví evropských spotřebitelů, ale také práv na ochranu zdraví a vůbec lidských práv čínských pracujících, eh, to je také třeba chránit a ti jsou zneužíváni. Kolegové už se na to také ptali. Je zde nějaká odpovídající politická reakce ze strany Evropské unie? Myslíte si, že z legislativního hlediska a operativního hlediska nutné nějakým způsobem posílit tyto akce abychom eh, dospěli ještě ke konkrétnější spolupráci. Dám nejdříve slovo panu Enovi, potom eh, panu Bastingsovi a panu Gensonovi. Máte pět minut na odpovědi. Jako první má slovo pan N. Oui, merci. Děkuji. Chtěl bych říci, že jedním z hlavních úkolů OLAF je chránit finanční zájmy EU, ale kromě toho máme také eh, samozřejmě obecný cíl bojovat proti padělání a v této oblasti je třeba chránit také i ty finanční zájmy EU. Pokud je o jiné typy zboží, tady je dopad e, ekonomický, dopad na zdraví, dopad na podniky, takže se na to musíme dívat z různých těchto úhlů pohledu. Ale e, všechny ty složky jsou důležité. Pokud je o to, co řekl pan Newton Dunn, Tady je třeba najít rovnováhu mezi jednak eh, usnadnění obchodu, o to se samozřejmě také snaží EU, a dále je tady otázka zvládání rizik, nalezení nástrojů, jak bojovat proti takovýmto nezákonným činnostem. Jedno z možných řešení v komisi je eh, dát eh, udělat možnost určitým přímým pohybům dovozu, vývozu eh, a dále je tady samozřejmě zvlášť otázka eh, tranzitu. Eh, byl citován výrok soudního dvora. Rozhodnutí soudního dvora týkající se tranzitu, to nám skutečně působí problémy. Snažíme se pracovat na definitivnějších řešeních, ale zatím Olaf navrhuje hm, takovou cestu, že se použije cesta vzájemné Eh, spolupráce a že se právě upozorní na takové eh, ty případy. To jsme udělali s Egyptem, když šlo o šetření ve věci léku a Egypt nám pak následně poslal informace zase o obchodu s cigaretami, takže je to vlastně pro obě strany výhodná spolupráce. Dále se hovořilo o, o tom, jaké jsou zde výnosy v různých oblastech. Námořní eh, agentury eh, předkládají informace přímo, už to nemusí být přes dovozce či vývozce. To znamená, že někdy dokonce ani eh, jméno příjemce a odesílatele neznáme, takže to také usnadňuje tento boj. A paní Matěje se ptala, co se s takovým zbožím pak stane? Po zadržení, zabavení eh, zboží, eh, tedy když tomu dojde v celní oblasti, tak jsou dány do celního skladu, kde jsou zablokovány a náklady na skladování jdou na eh, danou značku. Pak, až dojde k rozhodnutí soudu, tak nám bude nařízeno zničení zboží. Zboží je pak zničeno a e, držitel značky, oprávněný držitel značky, e, se obrátí na toho dovozce či vývozce a žádá úhradu za ty náklady za skladování. Takto všechny státy postupují, to znamená, je to jejich povinnost. Zboží je třeba zničit. Pokud jde o otázku prostředků, tak e, jistě je třeba inovovat co nejvíce, neboť zdroje jsou vzácné. Inovace prochází e, přes databáze, e, které musí být co nejvíce sdíleny, předávány dalším. Poznamenal jsem si tedy, že e, není žádné překrývání pravomocí OLAFu a Europolu. OLAF má pravomoci administrativních šetření, nemá Eh, možnost postupovat eh, v šetření trestné činnosti. A Europol má zase pravomoc, která nepokrývá administrativní eh, šetření. My můžeme soustředit důkazy a pak je na členských státech, aby provedli stíhání. Tady je zase jiná oblast. My jsme vlastně trošku před tou fází, která se pak týká Eh, Europolu. Uh, myslíme si, že propojení těch oblastí je důležité, protože jen tak je možné eh, stanovit i případně ten rozsah podvodů. Nemáme čísla, která se týkají vnitřního trhu, a z tohoto důvodu jsme vytvořili Evropskou observatoř pro sledování eh, pro padělku, je to v Alicantu ve Španělsku. Na úrovni celních orgánů máme mechanismus, který zvládá DG taxut a tady Tady využíváme nařízení číslo 1383 z roku 2003. Cílem je, eh, aby se, do, aby se tato to řízení dále aktualizovalo. Je to projednáváno v radě i v parlamentu. Paní Holcund je zpravodajkou. Někdy Eh, vlastně vyžadujeme xkrát tutéž informaci od celních orgánů. Chceme mít mechanismus, který by, by umožnil jednoduché eh, postupy spolupráce, zabavení jednoduchým způsobem a spolupracujeme i eh, s dvojitem VCO. A informace předáváme Europolu s nominativními údaji a jej dále ještě zapotřebí právě změnit nařízení 515. Dále jsem si poznamenala také otázku eh, obchodních dohod EFTA. Mohu vám říci, že jsme v rámci ASEM a ASEAN eh, provedli určité kroky k celním orgánům v Ázii, a stále ve spolupráci s Europolem a Interpolem. Máme 19 azijských zemí a dostali jsme mandát pokračovat v těchto e, aktivitách. Takže 50 zemí, e, kde jsou EU e plus země Azie, společně chtějí vést určité aktivity. A myslíme si, že Eh, vůči Číně. Čínské eh, celní orgány nemají administrativní pravomoci, což vytváří určitý problém. Zatímco čínská policie je odhodlána konat a doufáme, že ve společném výboru s Čínou Eh, bude možná právě eh, či, eh, policii, čínskou policii jmenovat jakožto orgán pro tuto spolupráci, což by velice usnadnilo právě vedení těch administrativních šetření. Děkuji, doufám, že jsem vyčerpala všechny otázky. Děkuji. A nyní má slovo pan Vastenkist. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím odpovědět na otázky, které zazněly. První otázka se týká eh, padělání eh, deklarací, které eh, jsou prováděny organizovaným zločinem tady Europol, se snaží vystopovat peníze. A Tady je možné trestání až 6 měsíci vězení. A když se zabaví eh, jí mění těchto osob, to je to nejbolestnější. Pokud je operaci Tribulus eh, ve Španělsku a Spojeném království, i tady jsme měli eh, Evropský úřad, který se zabývá zabaveními a sleduje finanční pohyby, které probíhají v oblasti padělaných léků. A ještě se vracím k otázce pana Newtona Dana. Naší uh, důležitou snahou je dosáhnout lepšího uvědomění si problému, větší osvěty. Mnozí lidé i ve útvarech eh, policie, ve veřejném mínění, eh, na úrovni soudů eh, si plně tyto věci neuvědomují. Lidé nechápou, že za padělaným zbožím je organizace, Skrývá se zatím velice profesionální organizace, která nemá vůbec žádné eh, ohledy a klidně uvede na trh eh, produkty, které jsou skutečnou hrozbou pro zdraví i bezpečnost. Pokud jde o spolupráci s členskými státy, obecně za to je dobrá, pokud je o Europol. A ještě jsou oblasti, kde je možné to dále zdokonalit. Eh, také trošku funguje vlastně takové neformální šíření informací. Některé organizace jsou eh, spokojeny s naší spoluprací, znovu se na nás obrací a to je naše nejlepší reklama. Pokud je o čísla, statistiky, to je slabinou. A piráctví, padělání, tady je celá velká šedá zóna. OECD provedla šetření, studii v této oblasti, netýkala se ovšem EU, e, týkala se ztrát zaznamenaných 200 až 250 milionů dolarů následkem padělání. A já vím, že taková čísla e, kolují, že tady je 3 až 7 veškerého mezinárodního obchodu, který e, představuje právě padělané zboží. Konkrétní čísla pro EU nemáme. Potřebovali bychom větší zdroje, abychom se mohli e, zabývat více čísly o padělání a pirátství. To si myslím, že je velmi důležité, protože když vidíme množství lidí, kteří se zabývají e, těmito problémy, zabývají se Eh, těmito aktivitami, obchodováním eh, a na druhé straně obchodování s drogami. No já netvrdím, že obchodování s drogami by nemělo být prioritou, ale zdá se nám, že dochází právě k přesunu zločinců směrem k padělání, protože to je oblast, kde je možné dosáhnout velkých zisků. Eh, průmysl tabáku, tady nemám informace, takže nemohu odpovědět na tuto otázku. Pokud jde o takové překrývání se aktivit různých agentur, samozřejmě všichni pracujeme s těmito typy aktivit, takže určité překrývání tady je. Ale jsou tady některé křížové informace. Europol, Interpol vedli společnou akci eh, o eh, padělání v oblasti nápojů a potravinářského zboží. Europol se zabývá především toho jádra své činnosti, to znamená EU. A Interpol používá celou řadu informací, které dostává z nečlenských zemí EU. Takže jsou tady sice takové, taková překrývání, ale je to někdy velmi užitečné, že se to skříží e, také s OLAFem například. OLAF pracuje především na administrativních postupech. My, my se spíše zaměřujeme na vytipování organizací. OLAF a celní orgány se zabývají především toky zboží a my, my se zabýváme osobami, které zajišťují tyto toky e, zboží. A naše spolupráce je samozřejmě jen velmi prospěšná pro boj proti padělání. Zabavit e, e, určitou zásilku padělaného zboží, to je jedna věc, ale vypátrat pachatele, to už je další věc, není to vždy úspěšné. Vyhledat ty pachatele, to je další velký problém. A ještě poslední bod, hovořilo se o Eh, dopadu čínské produkce. Já jsem zapomněl říci ve svém vystoupení, že konstatujeme novou tendenci, a sice, že konečná produkce stále častěji probíhá prakticky u nás. Kontejnery přijedou do EU s například tričky, normálními tričky a ty Eh, etikety jsou připevněny až v EU. Například nedávno došlo k zadržení zboží v Nizozemsku, v Hágu, tva dva kilometry od Europolu. A došlo tedy k zabavení textilních výrobků, které byly padělány. Byly tam desítky kontejnerů, které se Eh, posunuli z Antwerp, nebyla tam žádná značka na těchto byly to trička, nebyla tam žádná, žádná etiketa a pak byly po malých eh, dávkách prodávány na dalších trzích. Děkuji. Děkuji. A nyní jako poslední dostane slovo pan Genson, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o otázky pana Jakolinyho o Srbsko, Srbsko pokrývá eh, projekt týkající se západního Balkánu a je to projekt, který vede, provádí Itálie. Pro Itálii je to priorita eh, pouštět se do eh, zlat trestné činnosti z tohoto regionu. E, pokud jde o Europol, bylo tady řada setkání, které byly koordinovány se všemi členskými státy, které jsou dobrovolníky pro takovéto e, působení. A pokud jde o akci v samotném regionu, pak e, to je samozřejmě na bilaterální bázi mezi státy. Státy musí provádět operativní akce v boje proti této trestné činnosti včetně tedy zapojení cvičných důstojníků, které jsou přímo v terénu. Ale v této fázi ještě nemáme strukturovaný dialog například se Srbskem eh, na úrovni KOSY. Eh, takže ne, nevíme, jak bychom mohli společně pracovat se Srbskem v tomto rámci. Zatím je to eh, bilaterálně v rámci projektů, kde je třeba vést takové kontaminovaní. Pokud je o eh, otázku pana Dankena, přístup eh, k dokumentům, já musím říct, že někdy je opravdu těžké ve všech eh, těch dokumentech rady najít příslušné dokumenty, protože nejsou webové stránky specificky kosy. Všechny dokumenty jsou ovšem veřejně dostupné, takže můžete najít dokumenty stálého výboru Tady mm, vždy máte konkrétní čísla, která jsou eh, konkrétním odkazem na daný dokument. Eh, všechno samozřejmě úplně veřejné není, ale eh, drtivá většina dokumentů je veřejně přístupná a je možné je vyhledat. Já se obávám, že nemůžeme něco udělat specificky pro kosy. Prostě je to jen jedna z pracovních skupin rady, jedna z mnoha a platí zde stejná pravidla transparentnosti jako ve všech jiných dokumentech rady. Pokud je o zastoupení členských států v kozy, tady je celá různorodost zastoupení. E, není tedy nějaké rozhodnutí, e, koho má příslušná delegace poslat. Je tam prostě, mají tam prostě své místo. Přijíždějí někteří odborníci z hlavních měst, někdy jsou to třeba e, Belgie nebo Španělsko, posílají hlavního představitele policie, hlavního komisaře Některé země posílají nějakého významného činitele z ministerstva vnitra, například Německo. Velmi málo z nich eh, mají kolegy eh, ze stáleho zastoupení, například Slovinsko posílá někoho ze stáleho zastoupení. Ale drtivá většina delegátů přijíždějí, eh, přijíždějí tedy z, přímo z té země, z hlavního města. Eh, pokud jde o generální sekretariat, tak pro KOSY máme velice málo eh, pracovníků. Jsou tam dva experti eh, plus dva asistenti, kteří vlastně vytvářejí to zázemí pro KOSY. Otázka paní Matě. Já jsem si zaznamenala otázku, která se týkala důvěry. Je dostatek důvěry mezi členskými státy, aby mohlo spolupracovat? Myslím, že v policejní spolupráci to není otázka důvěry, je to otázka zdroje. Policejní složky, které jsou, mají pravomoc tady, eh, tak mají především regionální a lokální problémy, takže všechny zdroje už jsou rozloženy na tyto problémy a zbývá velmi málo zdrojů, které by mohly věnovat eh, evropským projektům. A to si myslím, že je hlavní problém, najít další zdroje, které by mohly být začleněny do evropského projektu. A pak je tady otázka, která se často vrací, a to je financování. Mnoho států by chtěli, aby evropské projekty eh, byly financovány z EU. Zatím toto financování chybí, není možné prostě ho získat. A to jsme také viděli u těch společných vyšetřovacích týmů tím Eurojust eh, měl rozpočet, který se věnoval těmto společným vyšetřovacím týmům, ale tento rozpočet brzy zanikne a to vytváří problém mnohým členským státům, které už nebudou moci společně financovat takový typ šetření. Takže spíš než problém důvěry je to problém financování, společného financování a zdrojů pokud jde o nějaké překrývání činností, podobně jako mý kolegové si i já, myslím, že na evropské úrovni jen velmi málo překrývání činnosti. Jednotlivé agentury provádějí své činnosti, někdy se to týká stejného aspektu, jako je organizovaný zločin, ale ty prostředky jsou jiné. Eurojust, Europol, Frontex, OLAF. Všechny tyto složky mají eh, cino zaměřenou ke stejným cílům, ale není tady překrývání. Naopak může být překrývání, když to překračuje hranici EU, například Europol, Interpol. Proto vedeme společné diskuse a dialog a když vidíme, že Interpol má nějaký projekt, který už probíhá a odpovídá evropským potřebám, tak neuděláme znovu to tež na evropské úrovni. Pokusíme se zjistit, jak nejlépe využít to, co už existuje v Interpolu. Takže tady je zajímavé mít právě takový mechanismus, jako je kosy, aby se eh, zabránilo dublomu, dubl, takovému zdvojování práce, ale současně, aby nebyly mezery. Eh, pokud jde o účast členských států na represi, to je na bázi Eh, dobrovolné. Všechny státy nejsou nuceny podílet se na projektech, účastní se na dobrovolné bázi. Německo například se hodně podílí v projektu západního Balkánu, eh, obchodování s lidmi a obchodování s heroinem. Děkuji. Děkuji, pane Gensone. Máme ještě pár minut. O slovo se přihlásilo několik kolegů. Jako první má slovo pan Newton Dan. Já eh, bych chtěla reagovat na to, co řekl pan z Europolu. Řekl, že problém je zvýšit povědomí. Eh, ano, to je jádrem všeho. Já myslím, že pokud můžeme mít eh, to veřejné povědomí, tak to určitě pomůže. Ale současně bude veřejnost žádat, aby se něco udělalo a bude následovat politická reakce. Poli- politici reagují na veřejnost, moc nevzbuzují ty potřeby. Jak tedy to povědomí vytvořit? Já jsem měl dlouhou, dlouhý rozhovor s prvním ředitelem Europolu, který už se vrátil do Berlína a právě o tom, jak zvýšit povědomí. A on říkal, jediný, eh, jediné, co já si dovedu představit, je 11.9. Eh, v Evropě. Prostě tak hrozný útok organizovaného zločinu, eh, který by vzbudil tak, velké, tak velkou reakci, že by se na to reagovalo. A já jsem na to odpověděl, ne, ne, ne, to ne, to bych si nepřál, to není řešením. Takže řešení, které já navrhuji, je, aby právě tento výbor v ré zprávě, kterou napíše pan Jakolíno a který budeme diskutovat eh, na plenárním zasedání, aby opravdu umožnil ehm, zmobilizovat veřejné mínění a prostě udělat eh, něco dřív, než vznikne spektakulární eh, událost, která zbouří veřejné mínění. To je má, můj apel. Takže prosím, ehm, udělejme něco s veřejným míněním, co Eh, například na stránky, webové stránky dát nejvíce hledaní zločinci v Evropě. Eh, to by bylo třeba dobré. Deset nejhrozivějších zločinců v Evropě. Eh, takže to by bylo zajímavé. Mm, jak udělat prostě něco, co by upoutalo pozornost a zvedlo povědomí veřejnosti? Co si o tom myslíte? Děkuji. A nyní má slovo paní Weiler, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, máme sice málo času, ale přesto, přesto bych ráda položila jednu otázku. Máme velmi dobrého spojence, a sice média. Já si vzpomínám před eh, dvěma týdny vyšel eh, důležitý článek, eh, který se týkal Olafu. Bylo to všude. Bylo to v denicích, eh, v televizi. Týkalo se to různých druhů podvodu. V každém případě u nás je to téma, které přitahuje velkou pozornost. Když je někdo přistižen přičinu, tak tisk okamžitě reaguje, je to náš velký spojenec. Ale ráda bych se ještě vrátila ke zdrojům a k financování. My jsme také spolehali na podporu různých eh, skupin a tak dále. Nikdy jsem ale neslyšela žádné kritiky. V každém případě můžete také počítat s podporou veřejného mínění. Jak to teď vypadá v současné době s celní zprávou? Já jsem se zabývala ve výboru pro vnitřní trh eh, také celním zákoníkem a i dalšími věcmi, které souvisí s celní zprávou. Nicméně podniky, především eh, francouzské, německé a britské podniky, byly proti. A mě tedy zajímá, Zda máte pocit, eh, že v celní spolupráci jsou nějaké nedostatky, zda byste mohli lépe reagovat, zda je tam něco, co by vám mohlo pomoci, nebo si stejně jako průmysl myslíte, že to všechno je příliš přísné, že to brání obchodním aktivitám? Za to komplikuje mezinárodní obchod? A poslední otázka, vzpomínám si, že fondy Evropské unie především eh, pokud jde o sankce a pokuty, tak eh, všechny tyto peníze eh, končí eh, v košíku Evropské unie. Mě to zajímá z vašeho hlediska. Zda vy získáváte tyto pokuty do vašeho rozpočtu, nebo zda je získává komise? Děkuji, takže máte jen pár minut na to, abyste mohli reagovat na tyto poslední otázky, prosím. Já odpovím paní Weilerové celní oblasti. Vy jste říkala, že výbor pro vnitřní trh se sešel, aby prostudoval celní zákonník společenství. Jak jste říkala před chvílí, jeden z problémů je, že my jsme pro liberalizaci toku zboží tak, aby vnitřní trh mohl správně fungovat. A to znamená, jsme pro rozvoj obchodu a usnadnění obchodu, ale musíme toto ustanovení vyvážit také bojem proti podvodům a to je minimální procento v porovnání s celým tím tokem legálního zboží. Takže musíme vytvořit náležité nástroje. A někdy jsou ty nástroje dobré po právní stránce, ale máme problém s jejich uplatňováním, používáním. Například je třeba správně vyplnit eh, určitá políčka na vývozním prohlášení nebo transitním prohlášení a chybí tam určité prvky. To by měly být povinné zmínky. Bez těchto informací nemůžeme pracovat. Další z prvků, o kterých jsem hovořil, je ten, že dnes eh, společnosti Contact Chip Inline vydávají prohlášení, Eh, převozu tedy do Evropy a potom do další země mimo Evropskou unii, do Afriky. Tam už nevidíme prodejce a kupujícího. Proto bychom chtěli mít eh, přístup do evropské databáze, aby tedy komise měla přístup k informacím. Zatím to máme tedy pro tranzit a to nám umožňuje mít globálnější náhled než členské státy, které vidí jen část tohoto pohybu. Olafa. Eh, když eh, studuje tyto transitní informace, tak může detekovat eh, anormální pohyby a může odhalit korupci. Tak tomu, tomu bylo v případě obchodování eh, s nelegálními výrobky. Děkuji. Ja, Mr. Ehm, Newton, ehm, Děkuji, pane Newtone, za vaši podporu pro zvyšování povědomí. Europol vám bude vždy k dispozici, aby vám pomohl, poskytl praktické příklady, abyste mohli vést tuto osvětovou kampaň. Děkuji vám také za váš návrh ohledně uspořádání nebo tedy eh, změny našich internetových stránek. Eh, já tuto informaci předám, ale my používáme své internetové stránky vždycky, když vedeme nějaké vyšetřování, máme tam tiskovou zprávu s fotografií, hovoříme tam o tom, že Europol zajišťuje koordinaci s členskými státy, některé členské státy také poskytují informace, eh, filmy, které jsou potom uváděny na YouTube, eh, aby se lidé přesvědčili o tom, že skutečně něco děláme a že bojujeme proti těmto jevům. A čas od času, například eh, v době prázdnin, prostřednictvím našich internetových stránek šíříme informace, abychom zvyšovali povědomí turistů o tom, aby nekupovali padělané výrobky, které by mohly ohrozit jejich zdraví. Uh, pokud jde o otázku financování a o tom, co se děje eh, z těch eh, zisků ze zabaveného zboží a tak dále. Já vím, že třeba Spojené království má tu možnost, kdy určité procento zabavených produktů, padělaných produktů končí v rukou eh, policejních složek. To je ale jen případ některých členských států, ne všech. Děkuji. Jen pár slov k otázce paní Weiler um, k těm peněžním pokutám. Máme rámcové rozhodnutí EU o vzájemném uznávání peněžních eh, trestů v trestní oblasti, takže máme zde stejný seznam eh, trestných činů, stejně jako evropský zatýkací rozkaz. To znamená, že v oblasti eh, terorismu, obchodování s nelegálními produkty a tak dále je možno tyto eh, pokuty předávat. Prostě ty peníze zůstanou v té zemi, kde byla ta pokuta vybrána. Máme také rámcové rozhodnutí o možnosti přeshraničního zabavování a tam máme také mechanismus rozdělení mezi tím žádajícím státem a státem, který tedy provede to zabavení. Opět tedy v trestní oblasti. Nehovořím tedy o správní oblasti, ale o eh, trestní oblasti. Tak tam je taky tato možnost. To znamená, že peníze jdou do národních rozpočtů, ne do evropského rozpočtu. Děkuji a ještě než uzavřeme tuto záležitost, tak pár informací. Teď ve 14 hodin proběhne tisková konference eh, v sále Anny Politkovské. Eh, Budu tomu předsedat já a také zpravodaj. Bude tam Thierry N., eh, pan Van Stenkis, Stefan Čafány, Julie Newman a, a také Don Čoty. Dále budeme pokračovat v 15 hodin. Budeme hovořit o Frontexu, o ILO, o Agentuře pro životní prostředí a o e, Libera. Začneme tedy e, hovořit o obchodování s lidmi za účelem prostituce a vykořišťování. Děkuji tedy zástupcům OLAFu, Europolu a Kozy za to, že jste přišli mezi nás a že jste reagovali na příspěvky našich členů. To zvyšuje naši důvěru. My všichni máme velkou naději, že tento výbor na konci svého mandátu, i když je to krátký mandát, že tento výbor bude moci vytvořit plán boje proti organizovanému zločinu korupce a praní špinavých peněz. Takže já vám děkuji a určitě se ještě uvidíme, abychom posílili tuto spolupráci, tuto výměnu názorů a náhledu. Děkuji a uvidíme se znovu v 15 hodin.